colleagues. Milí kolegové, kolegyně, dobré ráno vám přeji a začínáme rovnou naše dnešní setkání. Mám zde několik sdělení z mé strany. Nejprve bych rád přivítal nového člena pan Sandar a Luncene za skupinu EKR. Nahrazuje Johna van Overtvert tlak, který, jak víte, byl jmenován ministrem financí Belgie, takže eh, vás zde mezi námi vítám, milí kolego. Na základě našeho návrhu, programu, setkání našeho výboru podle roku 2015, eh, který jsme schválili v říjnu, můžete se podívat na Eh, schválený tento harmonogram našich setkání na webových stránkách. A nyní nějaká rozhodnutí koordinátorů. Nejprve je to jmenování SAM člena rady. Koordinátoři by chtěli mm, zorganizovat slyšení všech členů této rady v souladu s legislativou a naši členové budou informováni včas eh, samozřejmě o těchto slyšeních a nyní jmenování pro zprávy, Evropský semestr pro koordinaci ekonomických politik, to dostane skupina EPP role komise v rámci finančních, monetárních a regulatorních institucí. To dostane skupina ALDE, dále je to zpráva o dopadu finanční, legislativy fin, fin, v oblasti finančních služeb, to je EPP, a dále jsou to investice, které dostane skupina SAD a poté je to stanovisko u EZAS, pokud jde o e, absolutorium, to udělají členové PIRA. Aktualizace je to SGAP, Ekon koordinátoři se dohodli s, eh, s, s vybranými kandidáty na eh, post ředitel tohoto statistického úřadu, statistického eh, jejich rady zorganizovat slyšení a dále je to ekonomická zpráva a řízení. Rozhodli jsme se zorganizovat ekonomický dialog s panem komisařem Moskoviči 24.11. ve Štrasburku tak abychom eh, prodiskutovali rozpočtové plány, návrhy plánu jednotlivých členských států. A úplně poslední informace. One point has been cancelled, but okay, we move to point seven. Uh, Nyní se dostáváme k bodu číslo sedm. Bodu číslo sedm. to je hlasování je to vlastně návrh. Nyní už to funguje. Takže úplně poslední <clears throat> zpráva e-meeting, eco-meeting. Budeme organizovat společnou prezentaci, takovou velice stručnou intranetových služeb Evropského parlamentu, to znamená vlastně e-meeting, tomu říkáme, tomuto, tomuto plánu v rámci Evropského parlamentu. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji, vážený pane předsedo, já bych vám zde představila eh, právě tento e-meeting, tuto schůzku, kterou organizujeme ve výboru Econ. Je to aplikace, která umožňuje získání elektronických dokumentů pro naše výbory, takže to nahrazuje papírové dokumenty, složky, které jsme měli vždycky k dispozici pro výbory, pro setkání výborů. Samozřejmě, že to pořád bude tím k dispozici. Ovšem, tato elektronická forma, tato aplikace přináší mnoho různých jiných benefitů ve srovnání s papírovou formou. Jistě And uh, you will, uh, we will, we will show the, the e-meeting how it works. Ano, my se podíváme, ukážeme vám, jak to funguje, uvidíte, jaké to představuje výhody. A jelikož nemáme čas, uděláme si kratičké demo, kolega se toho ujme dobrý den, čili to aplikace je to webová aplikace, to znamená, že nemusíme nic instalovat sami a proběží to na všech zařízení. Podíváme se nyní, jak to vypadá na iPadu, ale samozřejmě, že to bude fungovat i na tabletech. Čili když se podíváme na oficiální stránku Evropského parlamentu, takže Europa, Europa, EU, um, uh, slash uh, e-meeting, tato aplikace je interní aplikací, to znamená, že je v podstatě přístupná pouze pro zaměstnance a asistenty uh, Evropského parlamentu, čili je zde teda uživatelské jméno, heslo, já tam zadám mé vlastní údaje. Jakmile se zalogujeme, tak se dostaneme přímo na stránku e-meeting aplikace a tato stránka e-meeting vám dá, umožní dostat se k jakýmkoliv um, schůzkám výboru, které byly zaregistrovány. Takže klikneme na start. Je to i Eh, možnost Wi-Fi přístupu, můžete se k tomu dostat i eh, mimo budovu Evropského parlamentu, čili dneska například, kdyby som si, můžeme si samozřejmě změnit zde jazyk aplikace, můžeme se podívat na jakýkoliv jiný výbor a jejich schůzky, můžeme se podívat nejprve na náš výbor, Dynamicky nám tento systém vyhledá všechny dokumenty, které se týkají programu, takže můžeme se podívat i na minulé schůzky daného výboru budoucí, pokud již to je nataženo do této aplikace. Na pravé straně se můžete podívat na program dané schůzky. Zde se můžete podívat na různé další doplňkové informace. Toto jsme kdysi museli tisknout, nyní se na to můžete podívat elektronicky. Například zde program opět ve všech jazycích, ve kterých je program k dispozici. Mohu si to zde otevřít tímto kliknutím. Systém otevírá dokument, na který jsem klikala. Samozřejmě to bude ta poslední aktualizovaná verze daného dokumentu. Ta, tento dokument je poté stažen lokálně, to znamená pouze na to zařízení lokální, které zrovna se snaží přistoupit k tomuto dokumentu. Toto je teda konkrétně dokument, na který jsem klikl, podívám se na něj, můžu si ho otevřít v jiné aplikaci. To je zajímavé, protože to znamená, že nyní mohu anotovat tento dokument, mohu ho označovat, mohu si do něj psát poznámky, mohu si do něj vkládat informace a všechny tyto Věci jsme obvykle museli samozřejmě dělat na papíře a jakmile si označíme tento dokument, tak ho mohu sdílet, mohu ho sdílet s ostatními kolegy, se všemi anotacemi, se všemi poznámkami, které jsem si zapsal do tohoto dokumentu. Čili asi tak toto vypadá, když využíváte aplikaci e-meeting. Samozřejmě, že tato aplikace je k dispozici kdykoliv, to znamená a kdekoliv můžete se podívat i na různé schůzky z Lonska, Velice stručně jsme vám chtěli ukázat tuto prezentaci a ještě zde máme i komití prezentaci, kterou vám velice stručně ukáže kolegyně. Dobré dopoledne, čili několik slov k e-committee, tato nová stránka, kterou jsme připravili pro delegované akty a e, opatření v oblasti implementační aktu. Když se podíváte na tuto stránku, kterou zrovna ukazuji, tak zde úplně dole máte záložku ikon Workspace. Když se na to klikne, tak se musíte zalogovat. Proč? Protože ta stránka, kterou jsme připravili pro implementační opatření a delegované akty je přístupná pouze pro poradce a pro členy výboru. To znamená, že se musíte opět zalogovat vaším identifikačním eh, eh, údajem a samozřejmě heslem a poté se podíváme rovnou na tuto novou stránku, kterou jsme právě pro delegované akty a implementační opatření připravili. Toto jsou čtyři základní věci, které zde máme. Jednak je to úvod o tom, o čem je tato stránka, kterou jsme připravili v polovině září, jak víte. A cílem je mít veškeré informace právě například o těchto, eh, o těchto aktech, o technických standardech, všech co se týká ekonů, které v podstatě všechny to informace získáte z tohoto centrálního místa, z této webové stránky. Jen to máme v angličtině. Doufáme, že to bude i ve švédštině. Další záležitost to znamená, je tato tabulka. Tabulka všech těch stávajících fajlů, všech těch věcí, které jsme vám uh, již rozeslali, buď vyjednávacímu týmu, samozřejmě tam záleží i na, ter, na lhůtách pro poskytování připomínek, které musíte poskytnout buď výboru nebo nějakému dohledovému orgánu. Můžete se podívat na jednotlivé fajly, opatření, které se to týká podle jednotlivých um, položek si můžete na to kliknout, podívat se i na um, informace, které se týkají rozeslání těchto dokumentů, které již byly rozeslány, jsou zde lhůty, které vidíte v této tabulce a dále je to obecná informace, kterou vidíte v dolní části této stránky. Jsou to hlavní směry ekonu, pokud jde o implementační opatření a delegované akty, tak jak je schválili koordinátoři a velice důležitá informace jsou to dvě tabulky, přehledové tabulky, sekretariát a eh, i komise všech aktů a opatření, které, jsme, které očekáváme a které jsme již obdrželi u různých oblastí. A dále je to folder, který vidíte na pravé, v pravé dolní straně této stránky. Zde kaž, máte záložku v podstatě mm, buď pro směrnici nebo nařízení, to znamená, jak to vypadá u těchto delegovaných aktů a opatření, například trhy a finanční nástroje. Když se na to klikneme jako příklad na tuto záložku, tak získáte všechny dokumenty, které sekretariát oběžel, které jsme vám rozeslali od počátku eh, fungování eh, této stránky ESMA konzultace z konce září je takovým příkladem. Když se klikne na červenou ikonku vedle těchto, tohoto dokumentu, tak se můžeme podívat, nebo můžete se podívat na tyto dokumenty, které se týkají dané složky je to práce, na které která zatím probíhá, tyto stránky se budou dále rozvíjet, vememe v potaz všechny vaše připomínky, budeme se snažit zlepšit tyto stránky, budete-li mít jakékoliv dotazy, prosím kontaktujte náš sekretariát, pokusíme se samozřejmě vám s tím pomoci. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda, blahopřeji k tomuto velice užitečnému nástroji. Doufám, že kolegové, kolegyně budou využívat tento nový elektronický nástroj, šetřit papírem a zároveň nám to umožní účinnější, efektivnější práci. A tím se dostáváme k bodu číslo 7 na našem dnešním programu a to je hlasování. To je hlasování. No, je tam i možnost 1.5.0.6 našeho řádu. Je tam možnost na základě tohoto interního pravidla, aby Evropský parlament uh, se vstál toho práva um, k delegovanému aktu přijít s připomínkami v rámci tři měsíců. My zde navrhujeme, My se navrhujeme opravdu velice omezené části těchto delegovaných aktů, uh, tyto, tuto výjimku, to znamená Single Resolution Board, protože nejde o ten fond u delegované aktu. Delegovaný akt se týká pouze dočasného systému eh, vkladu a eh, u administra u eh, Single Resolution Board v rámci toho předchozího období, čili jde o akt, který musí být uplatněn co nejdříve. Není zde žádný kontroverzní bod v této záležitosti. Komise nás praktických důvodů požádala, abychom vznesli takovou námitku z praktických důvodů pouze. A my zde musíme hlasovat o tomto usnesení. COP bude informováno, COP bude o tomto informovat plenárku a do 24 hodin, pokud tam nebude 40 poslanců, kteří by, hlasovat, který by proti tomu vystoupili, bude se hlasovat, jinak teda nedojde k žádné připomínce k tomuto delegovanému aktu a tím pádem eh, vstoupí v platnost. Proto vás poprosím, abyste si připravili vaše hlasovací karty, budeme hlasovat elektronicky. Čeká nás zde mnoho hlasování o jednotlivých paragrafů, jednotlivých odstavců, jednotlivých úvodních ustanovení, právních poznámek. Navrhuji, abychom hlasovali unblock, pokud nemáte nic proti. No, čili tu první skupinu bychom mohli odhlasovat unblock eh, a poté elektronicky souhlasíte s tím takto? Ptá se pan předseda, dobře. Čili kdo je pro? Je někdo proti? Zdrželi se. Přijato. A nyní ověříme elektronické testování, takže pouze ověření. Hlasujeme nyní. Máme tam dokonce o tři členy SAD. Navíc dva, o dva, o jeden, o jeden hlas, o jeden hlas, ještě o jeden hlas míň potřebujeme z SAD, ještě nám tam jeden hlas vysí z SAD, Mohl by jeden náhradník stáhnout souhlasovací kartu? Výborně, není to, není to, funguje, končím hlasování a nyní se dostáváme ke skutečnému samotnému hlasování. Takže toto rozhodnutí, že teda nevzneseme žádnou připomínku, pokud jde o e, z 8. října e, roku 2014, e, toto, toto usnesení můžeme hlasovat u SRB um, o tomto usnesení. Hlasujeme nyní, končím hlasování a tím pádem jsme toto usnesení schválili. Děkuji vám. A dostáváme se tím pádem k bodu číslo 8 na našem dnešním programu, což je velice důležité téma. Jedná se o strukturální opatření na zlepšení odolnosti úvěrových institucí EU, strukturální reformy v bankách. Jistě víte, že je to návrh Evropské komise, který byl předložen na konci posledního legislativního období. Začínáme teda diskuzi k tomuto bodu. Naším zpravodajem je pán Gunnar Hökmar, kterému dávám rovnou slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za příležitost předložit určité názory k diskuzi ohledně toho, jak postupovat v oblasti této legislativy. Já se těším na další diskusi se stínovými zpravodaji a samozřejmě i se všemi členy tohoto výboru. plánuji 18. prosince předložit návrh zprávy, abyste měli pěkné Vánoce. Můj výchozí bod je v podstatě několik záležitostí, o které bych se s vámi rád podělil. Jsme tedy v roce 2014, ne v roce 2009. Rok 2009 vypadal tak, že probíhala hluboká krize kvůli celé řadě makroekonomických nerovnovách, ale také jsme čelili faktu, že zde byl obrovský nedostatek legislativy, která by dodávala finančnímu systému stabilitu. A já si myslím, že to je důležitá věc, kterou musíme na úvod říci, protože od té doby, od roku 2009 do roku 2014, jsme toho hodně udělali. Vím, že jsou zde různé názory, ale měli jsme spoustu nových pravidel. Někteří říkají, že mnoho, příliš mnoho, jiní zase říkají, že příliš málo. Ale rozhodně nemůžeme říci, že bychom neměli mnoho legislativních pravidel. Finanční sektor v Evropě se změnil v důsledku toho. A to zcela zásadním způsobem. Jen zmíním několik zkratek. Máme EMIR, máme MIFID 2, máme CRR, CRD 4, máme DDS, máme SRM, SSM. Máme EBR, máme dohledové orgány, máme zásadně novou strukturu, která byla zavedena. A nová struktura, která v podstatě ještě nezačala fungovat, protože je, řekl bych, opravdu nová. Dohled, jednotný soubor pravidel a v eurozóně, jak jsem říkal, SRM a SSM. A teď už mě ty zkratky začínají docházet. Ale ještě BRRD. To je Směrnice pro řešení problémů bank, to je poslední věc, kterou bych zde rád řekl. Takže to jsou věci, které nás velmi odlišují od situace, které jsme čelili v roce 2009. Další věc je, že od roku 2009 největší změna v evropské ekonomice, a to je pro mě velmi důležitý výchozí bod, největší změna v evropské ekonomice je, věřte či nevěřte, změna v rozpočtovém deficitu a dluhovém zatížení. Ve formě soukromých investic, pokud eh, nakreslíte křivku, kterou jsme měli po dlouhou dobu, tak dnes můžeme říci, že v Evropské unii nám chybí 900 miliard investic. A to musíme srovnat s tím, co předseda komise Jean-Claude Juncker teď spouští těch 300 miliard eur v investicích v následujících třech letech. Ale jak říkám, v Evropské unii chybí 900 miliard investic. A na to se musíme dívat z hlediska zbytku globální ekonomiky, která se rozbíhá roste. V Ázii, ve Spojených státech, tam narůstají investice. A těch nedostatek investic, ten nedostatek investic, to není jen problém pro naše příležitosti, jak zvýšit růst a konkurenceschopnost, ale v konečném důsledku to bude hrozit tím, že nás to uvrhne do nové finanční krize, protože pokud neinvestujete, pokud nebudeme investovat, tak si nezachováme ta aktiva, která jsou požadavkem, nutnou podmínkou pro stabilitu finančního systému. To drží takto pohromadě. A my všichni víme, že velká část finanční krize je způsobena tím, že klesá hodnota aktiv. Po zátěžových testech můžeme říci, že hodnota aktiv a aktiva jsou velmi důležitá. To se rozumí samo sebou, nicméně musíme to opakovat. A pokud tyto aktiva klesají, tak je velmi těžké mít jakékoliv kapitálové požadavky, protože v každém případě by byly podkopány. A to je pro mě velmi důležitý bod, výchozí bod. Další věc, která je reakcí na toto všechno, je diskuse o unii kapitálových trhů. A já si myslím, že je to důležité, protože ten nedostatek investic je typický pro krizové ekonomiky. Platí to pro nás, pro všechny, ale je to více platné v době krize. To znamená, že musíme vytvořit likviditu všude v evropském trhu. A musíme zajistit, že všude v Evropské unii budou investice a bude se vytvářet likvidita. A z této perspektivy se dívám na legislativu o bankovní struktuře z těchto tedy tří výchozích hledisek. Říkal jsem, že velmi důležité, abychom podporovali rozvoj směrem ke skutečné unii kapitálových trhů. A ty Takzvané univerzální banky jsou součástí unie kapitálových trhů, to můžeme říci. Kromě toho jednotného souboru pravidel je to jediný skutečný aktér v té unie kapitálových trhů, který by měl zajistit do budoucna, že poplyne likvidita do všech našich trhů. Zátěžové testy nám poskytují ještě další fakta na toto téma. Ta krize, kterou jsme zažili na finančních trzích, byly v podstatě hlavně v oblasti nemovitostí a retailu. A tak to vypadá i na základě těch zátěžových testů. Nemůžete říci, že univerzální banky jsou problémem sami o sobě. Můžeme to vidět i z druhé strany. Vývoj na Kypru. To by bylo dobré, kdybychom měli univerzální banky. Protože pokud nemáte žádnou další nohu, žádnou další oporu, a když se banka dostane do problému, a pokud se spoléhá jen na vkladatele, tak musíte vzít peníze vkladatelů. A teď se dostávám k BRDD, která počítá s tím, že banky nemusí mít tedy jenom kapitál, ale musí mít i sílu, aby mohly reagovat v okamžiku, kdy se dostanou do problému, aniž by museli žádat daňové poplatníky o peníze. Nemůžete tedy říct, že univerzální banky samy o sobě jsou problémem. To je právě ten důvod. Já nechci, abychom měli kritéria založená na struktuře, ale kritéria založená na riziku. To znamená, že pokud univerzální banky budou nás vystavovat riziku, které my jsme nevyřešili v rámci MIFID 2 a EMIR, CRD4 a tak dále, tak se musíme zaměřit na ty problémy, které nám to může přinést. Ale myslím si také, pane předsedo, že je důležité, abychom zajistili důvěryhodnost BRRD. Protože, a to je politická psychologie, kterou všichni známe, pokud se banka dostane do problému, a vy uvidíte, že těch 8%, které musíte využít v rámci bail-in, ovlivní pouze vkladatele, tak pokud mám být upřímný, tak jen velmi málo vlád je připraveno řídit se principy a pravidly PRRD a bail-in. Protože potom budete mít, to vám mohu říci velké demonstrace v Londýně, ve Stockholmu, v Berlíně nebo kdekoliv jinde. Já si nemyslím, že vlády potom řeknou. Prostě tak to vypadá, taková jsou pravidla hry. Takže z tohoto hlediska si myslím, že je dobré, když budeme mít diverzifikovaný bankovní systém, ale také bankovní systém, který umožní vytvářet likviditu. A z retailového bankovnictví do dalších částí systému ale musíme mít kritéria založena na riziku. Já si myslím, že to obchodování bude vypadat tak, jak navrhuje komise, protože jinak o tom nemáme příliš přesné představy. Pokud jde o vytváření trhu nebo vytváření likvidity, tak tam musíme mít přístup založený na riziku. Myslím, že bychom měli použít legislativu a BRRD, které dávají národním orgánům příležitost vstoupit do diskuse s bankami a říct jim, vy takto nejste života schopní, takže musíte změnit obchodní model, podnikatelský model. To je řečeno v BRRD. Myslím si tedy, že budeme pokračovat s touto legislativou, abychom na maximum omezili riziko, kterému stále čelíme. Výchozím budem musí být veškerá legislativa a veškerý dohled, který už máme k dispozici. Musíme vzít v úvahu to, že potřebujeme fungující bankovní systém všude v Evropské unii, který nám může poskytnout likviditu a může nám umožnit financovat investice. A musíme to napojit na legislativu, kterou už máme k dispozici a vytvořit systém, který prostřednictvím jednotného souboru pravidel nám dá příležitost bojovat proti nedostatku investic a vrátit se k investicím a růstu. Děkuji. Děkuji zpravodaji za jeho prezentaci, která má jasné linie. Takže debata teď bude velmi zajímavá. A prvním řečníkem je Jakon von Weissecker za SD. Děkuji a děkuji také Gunarovi Hokmarkovi za tento obdivuhodný úvod. Myslím si, že máte úplnou pravdu. Musíme se dívat na tuto legislativu v kontextu legislativy, která byla vypracována v uplynulých letech i zde, v tomto výboru. Myslím si, že je to vzájemně provázaná legislativa, a to, čím prošla ECB, jasně ukázalo, že další financování po zatěžových zkouškách bylo požadováno pouze pro několik málo bank. To znamená, že i nadále máme závažné problémy v evropském bankovním systému a jeden z důvodů, jak jste správně upozornil, je to, že ostatní části světa se teď vyvíjejí dynamičtěji než eurozóna, protože nám se nepodařilo vyčistit ty problémy, které máme ve svém bankovním systému. A ten přetrvávající problém se vyznakuje, vyznačuje tím nízkým poměrem schopnosti generovat peníze. My se velmi spoléháme na kritéria založená na riziku, která určitě povedou k, větším problémům. Pokud máte tento poměr méně než 3%, tak v těch modelech potřebujete mít méně chyb a potom se vlastně vrátíte k hluboké bankovní krizi. To, co vás slyším, je trochu znepokojuje, protože říkáte, že ty chyby v modelech, které jsou součástí tohoto systému, že vlastně chcete promítnout eh, do dokumentu o bankovních reformách. A já si myslím, že my chceme úplný opak. My chceme, aby ten náš bankovní systém byl odolnější. Především vůči těm modelovým rizikům. A pokud je také o rozhodnutí, která přijímají orgány dohledu společně s vládami. Byly by pod velkým politickým tlakem, kde by tam měl být další bailout. Prostě potřebujeme, aby ten systém byl odolnější. A myslím si, že v tomto kontextu já bych se na tuto legislativu díval kriticky. Nejsem si jist, že v určitých bodech dochází, zachází dostatečně daleko a uvedu dva příklady. První se týká zákazu určitých aktivit. Když se podíváte na ten současný návrh, konkrétně na zákaz takzvaného propriety trading, tak tam vidíte, že tam chybí zákaz půjčování stínovým bankám. To znamená, že nemůžete obchodovat, ale můžete půjčovat. A já si myslím, že by bylo rozumné poučit se z historie. A Nemyslím teď tu poslední krizi, myslím tu dlouhodobou krizi na kapitálových trzích. Proč tito lidé najednou nebyli schopni ty věci vyřešit sami, proč se do toho zapojil FED? A důvod byl ten, že některé z velkých univerzálních bank, jako je Citigroup, půjčili peníze dlouhodobému řízení kapitálu opravdu v masivním měřítku a právě kvůli tomuto úvěrovému vztahu se dostali do velmi komplikované situace. Takže ten ring fencing by měl fungovat tak, že univerzální banky by se neměly vůbec podílet na těchto obchodech, ale neměly by ani poskytovat úvěry v masovém měřítku, protože to je věc, kterou bychom mohli docela jednoduše do této legislativy přidat. A možná druhý bod, mám tady ještě dlouhý seznam, ale řeknu jen ten druhý bod, který je podle mě důležitý, to je otázka diskrece. V současné legislativě tam máme různou úroveň diskrece na různých úrovních a nejsme tam příliš specifičtí ohledně toho, jak riziko, nebo jak, jsou, tedy, jak je měřeno riziko nebo na metrické ukazatele, to bude dělat EBA. A na základě toho komise potom předloží návrh ohledně toho, jak by tato opatření měla být interpretována a potom by to tedy bylo na diskreci, na posouzení dohledových orgánů banka které by se měly rozhodnout, a určité spouštěcí mechanismy by potom byly definovány dalšími aktéry a potom by zde byl tlak na jednání mezi bankami a dohledovými orgány, kde by se tedy mělo stanovit, zda je to takto v pořádku. A já si myslím, že EBA, komise a dohledové orgány by všechny jednali v dobré víře. Nicméně staví je to do velmi obtížné situace vzhledem k tomu, jakým lobistickým tlakům by museli čelit. i my v tomto výboru budeme člen, čelit lobbingu. Takže by možná stalo za to zamyslet se nad tím, že bychom mohli těmto aktérům pomoci, možná tím, že kromě těch postupů, které už jsou naplánovány, bychom poskytli určité mantinely. Pokud všechny ty detaily budou takové, jaké jsou, tak to bude v pořádku, ale budou tam určité mantinely, kdy prostě nad určitou hranici už to nebude možné takto dále pokračovat a nehovoříme jen o jakýchkoliv bankách, hovoříme o těch největších univerzálních bankách, které působí v Evropě. Prostě takové ty zarážky by byly založeny na velmi jednoduchém mechanismu, prostě můžete jít až sem a dále už ne. To jsou dva návrhy, na kterých budeme pracovat Možná budeme mít další. Na ty už tedy nemám čas, abych je zde prezentoval. Toto je první výměna názoru. Nicméně chci vám jen říci, jakým směrem se asi z našeho hlediska budeme ubírat při této legislativě. Děkuji. Děkuji. A dalším řečníkem za ECR je Said Kamal. Máte slovo. Děkuji. To byla jedna z věcí, když se podívám na poslední mandát, kde jsme se v podstatě dohodli napříč frakcemi, že musíme ten problém vyřešit. Myslím si, že bylo opravdu důležité, že jsme měli nějakou společnou půdu za posledního volebního období, kdy Arlene McCarthy předložila zprávu z vlastní iniciativy na toto téma. Když se podívám na těch posledních pět let, stejně jako Gunnar, mohu říci, že když se podíváme tak máme úplně novou architekturu, novou strukturu dohledu, když se podíváme na všechny ty zkratky, které jsme vytvořili. Vyřešili jsme opravdu ten problém, nebudou už banky zachraňovány z peněz daňových poplatníků. Myslím si, že musíme být upřímní. Nevyřešili jsme ten problém a to měla být ta priorita posledních pěti let. Je dobré, že třeba požadujeme daně z finančních transakcí nebo uh, atakujeme hedžové fondy, ale vůbec jsme se nedostali k srdci problému, to znamená vyřešit eh, úpadky bank a bankovní krizi. Poři, sice některé věci se podařilo vyřešit, ale některé země se dostaly do horší situace. Pořád jsme ještě prostě bankovní krize a úpadky bank nevyřešily. To je veliké zjednodušení, ale já nechci zacházet do detailu. Tři věci v posledním mandátu, které požadovala EKR za podpory celé řady frakcí, byly následující. Musíme se ujistit, aby banka, když prostě bude v úpadku, tak jí bude umožněno zkrachovat a nebude zachráněna z peněz daňových poplatníků. To si myslíme, že je pravidlo svobodné ekonomiky. Proč bychom měli banku zachraňovat z peněz daňových poplatníků? Prostě musí být umožněno zkrachovat jako jakémukoliv jinému subjektu na svobodném trhu, na volném trhu. Můj kolega po levici říká, že proč by se měla ta banka zachraňovat z peněz daňových poplatníků. Takže je zde opravdu konsenzus. Druhá věc, na kterou bychom se měli zaměřit, je zodpovědnost. Já si myslím, že lidé by měli mít možnost vydělat hodně peněz v krátkém čase, pokud ty banky dobře fungují. Nicméně špatné je, když se měřujete ke krachu a pořád za to máte odměnu. To je tedy věc, kterou musíme vyřešit. A třetí věc, to je otázka těch standardů, když máte finanční nástroje ve své bilanci a nemáte tam dostatečné rezervy na ztráty. To znamená, že tam máte peníze, které nemůžete pokrýt. ING finanční produkty, ty byly extrémním příkladem, protože ti se vlastně úplně odkryli, protože jejich standardy jim to umožnili. A to je věc, na kterou bychom se měli v tomto výboru zaměřit. Musíme tedy vyřešit přesně to, co se snažíme napravit. A když banka zkrachuje, tak za použití všech těch zkratek CRD4, BRRD. Vyřešili jsme skutečně problém těch příliš velkých bank na to, aby upadly. Měla by tam být intervence, nebo tedy ten bailout, nebo jaká intervence by měla být umožněna? V ideálním světě já bych řekl, že každá banka by měla mít možnost zkrachovat. Ale musíte mít eh, odpovídající systém v řešení tohoto problému upadku aby retailoví účastníci systému pořád ještě mohli z banky si vzít své peníze a zaplatit své účty. Protože jinak budete mít občanské nepokoje. To je věc, na které se musíme dohodnout. Další věc. <clears throat> Implicitní dotace pro univerzální banky. Gunnar podporuje myšlenku univerzálních bank, ale co se vlastně stane s těmito penězi? Co se tím podporuje. Podporujeme ještě aktivity, které by neměly být vůbec podporovány z peněz daňových poplatníků. A další věc. Ty členské státy, které chtějí jít ještě dále, by měly mít tuto možnost. Neměli bychom brzdit členské státy a já jsem velmi rád za tu myšlenku, že členské státy, které budou chtít jít ještě dále, budou mít tu možnost. Vím, že v některých členských státech se diskutuje o celé, diskutuje o celé řadě dalších reform. Ale já zatím k tomu ještě nemám žádná konkrétní rozhodnutí. Vím, že je dobré pracovat s určitými kolegy z posledního mandátu, kteří také řešili tyto otázky. Dosáhli jsme tehdy určitého konsensu a já se velmi těším na to, že i za tohoto volebního období dosáhneme podobného konsensu. Děkuji. Děkuji. a nyní za frakci ALDE Sylvie Goulart. Děkuji, pane předsedo. Máme první výměnu názoru. Já počkám, až si Gunnar nasadí sluchátka. Je to první výměna názoru a podle mě ještě důležitější, abychom byli opatrní. Máme zde novou komisi, takže si musíme ověřit, že nový komisař bude k tomu textu přistupovat stejně jako ten poslední. V radě je určitý odpor a zkušenost třístranných jednání, které jsem kterou jsem tedy udělala, mě vede k tomu, že když máme tabulku se čtyřmi sloupky, tak rada má úplně jinou logiku než text komise. A také by mě zajímal názor ECB na tento text, protože komise chce tomu dohledovému orgánu dát velkou možnost při hodnocení a posuzování. Uvidíme, jak bude SSM fungovat. Už víme, jak postupovali v rámci zátěžových zkoušek a asset quality review. Nicméně dát eh, tolik pravomocí orgánu, který nám potom řekne, že nemá prostředky k tomu, aby tyto pravomoci vykonával, to je trochu krátkozraké. Tři věci mě trápí, je důležité, abychom o tom diskutovali a já jsem si jista, že stínoví zpravodajové a zpravodaj budou otevřeni diskuzi. První věc je eventuální rozčištění vnitřního trhu. V tomto textu je myšlenka, že by se měla uplatňovat legislativa určitého členského státu spíše než společná legislativa. Mohou zde být rozdíly a některé členské státy přijali texty, například Velká Británie, Francie, Německo, Belgie. Není to problém sám o sobě, pokud tedy jsme si jisti, že dospějeme ke stejným výsledkům a nebudeme tím ničit konkurenční podmínky mezi jednotlivými členskými státy, kde mají banky sídlo. Určitě to neusnadní roli EBA, pokud máme mít jednotný soubor pravidel, když se budou uplatňovat národní texty, národní pravidla. Elisa Ferreira mě když tak upraví, ale s tím usnesením nebo s tou rezolucí už eh, jsme prošli tím, že zde byly pokusy provést takovou nacionalizaci, ať už se jedná o fondy nebo o pravidla, takže si musíme dát velký pozor, aby byla zachována jednota vnitřního trhu. A musíme mít také na paměti další věc, která často vstupuje do kontaktu s naší legislativou, a to je demokratický problém, hluboký demokratický problém, protože jsem velmi ráda, že máme zprávu na toto téma, odkud vlastně pocházejí texty, které se uplatňují v Evropě, protože cmd 4 se právě teď upravuje v rámci toho, čemu se říká Tilak, máme tam tedy pravidla, máme tam i národní pravidla, máme tam mezinárodní pravidla a nevíme, jak to bude vzájemně fungovat. Druhá věc, která mě znepokojuje, a to už říkali i kolegové, a je to poměrně zjevné. Jak můžeme bojovat proti nadměrnému riziku? Jak můžeme zabránit tomu, aby daňoví poplatníci nemuseli platit, i když bych eh, řekla panu Kamalovi, je rostomilé, když to říkáte? Když některé banky ve Spojeném království jsou více než 80% znárodněny. Takže peníze daňových poplatníků. Víte, jak to myslím. V krizi jsme měli úplně opačnou reakci členských států. ministři financí prostě jsou přesvědčeni o tom, že je třeba banky zachránit za jakýchkoliv nákladů, někdy opravdu obrovských. Nesmíme být naivní, to, co se snažíme zde zavést, to je opravdu radikální změna. Snažili jsme se to vytvořit i z BRD a, a SRM, ale já osobně očekávám, co se stane v okamžiku, kdy velká banka se dostane do problému. Neříkám, že je to neproveditelné, nicméně musíme mít na paměti kontext a právě kontext vysvětluje ten odpor, který máme v Radě ministru. Je zde ta myšlenka, že bychom si měli ponechat otevřené dveře. Takže jaká bude ta rovnováha mezi ochranou před riziky na jedné straně a na druhé straně ochranou financování ekonomiky ze strany bank, potom tedy ochrana kapitálového trhu. Lord Hill nám přinesl určité písemné vysvětlení toho, co plánuje Zajímavé je to i z hlediska bank a vidíme to už ve vývoji aktivity určitých bank v eurozóně. Začínají více pomáhat velkým podnikům nebo malým a středním podnikům, vydávají se obligace a tak dále. Takže jak můžeme zabránit tomu, aby v okamžiku, kdy nutně potřebujeme růst a investice, jak zabránit tomu, aby když to tedy neudělají banky, tak aby se to nepřesunulo do oblasti stínového bankovnictví, protože tím bychom nic nevyřešili, tím bychom ten problém jenom přesunuli. Budeme společně pracovat eh, také na otázce definicí toho, co je zakázáno a není. A potom třetí a poslední věc, která mě znepokojuje. Řekla bych, že to je v podstatě filozofická záležitost. Mám pocit, že jsme v situaci, která je lidstvu velmi dobře známa. Snažit se oddělit dobro od zla. A je zde takové pokušení, že někteří lidé se k tomu staví opravdu černobíle. Je zde prostě špatná bankovní aktivita, kterou musíme oddělit od dobré bankovní aktivity. A víme, že od začátku lidstva je to v podstatě takové pokušení, které nás někde někam daleko nepřivede. Já znám jednoho francouzského politika, který mi řekl, mně je úplně jedno, jak to vypadá. Já alespoň můžu říct, že jsme něco udělali. A já mám strach, že někteří mají takovouto vizi ideologicky a filozoficky pochybnou, která umožňuje dospět k výsledku, který v podstatě nic nevyřeší. Takže zabránit eh, rozdrobenosti vnitřního trhu, neohrožovat financování ekonomiky, ale zabránit eh, přehnaným rizikům a za třetí zachovat diverzitu bankovního systému a neupadnout do iluzí, že se nám podaří jednoznačně božsky oddělit dobro od zla a že tím vyřešíme problém jednou provždy. Je to mnohem komplikovanější a v každém případě bude nutné, abychom měli nejen, nejenom ta slyšení, která byla naplánována. Potřebujeme pana Likanena, protože jeho závěry byly zohledněny, ale neúplně a potřebujeme také lidi, eh, z bankovního sektoru, abychom se s nimi podívali na to, jak můžeme zachovat to, co má diverzita dobrého v univerzálních, v univerzálních bankách by asi nebylo špatné, aby některé aktivity byly zakázány, ale nebudeme v podstatě řešit celý bankovní model, ale určité praktiky, které jsou nepřijatelné. Děkuji. A další řečník za GU Fabio De Masi. Mark, for your um, brief report. Děkuji. Ano, možná vás um, překvapí, jestli dovolíte, tak bych se. Ano, je to oblast, kde v minulosti jsme měli to pravidlo 3-5-3. To znamenalo, že banka se půjčovala za 3, půjčila Eh, za pět a ve tři již mohla jít hrát, mohli jít hrát. Golf ovšem nyní máme úplně nový model, už to není ten starý model a já samozřejmě nesouhlasím s tím, že zde eh, je pouze jediný problém a to je přílišná regulace v této oblasti, pokud jde o bankovní problémy. Ano, samozřejmě máme zde příliš všech těch regulací, MIFID a tak dále. Ovšem to, co je důležité, není počet těch nařízení, ale typ těch nařízení a já jsem již o tom hovořil. My jsme poslední měli 37, eh, například dot eh, ten původní eh, zákon je 37 stránek, Dodův zákon měl přes 100 stránek a nyní nevím, kolik to bude, ovšem myslím si, že je to velice důležité, aby v těchto v tomto období, zásadním období strukturálních reform bylo dobré, aby ta legislativa byla kvalitní. Bylo nesmírně důležité od samotného počátku, kolegové již se o tom zmínili. Samozřejmě je zde problém těch obrovských bank, toho úpadku těch nesmírně důležitých bank, když jsme se rozhodli pro záchranu, pro takzvaný bail-in. Ovšem, ano, já si myslím, že nyní již taková možnost nebude, protože prostě to není akceptovatelné, není možné. Máme zde určité výjimky v nařízení, pokud jde o problémy finanční eh, stability, mohli bychom udělat určitou výjimku. To znamená, že v podstatě ten slib, že naši daňoví poplatníci nebudou nikdy platit za úpadek těchto obrovských bank, to nikdy nebylo splněno a proto bychom se k tomu měli nyní nějakým způsobem dopracovat. Rovněž nesouhlasím s tím, že pokud by byla pravda to, že je zde pouze teda přílišné, přílišná regulace, když se podíváme na Řecko, na Itálii, tam nemáme mm, v podstatě do mm, reálného investování dostatečné finanční prostředky a nemůžeme prostě říci, že italské banky nebo řecké banky jsou příliš regulovány čili ano, je zde určitý problém mezi tím, jak vypadá ta reálná ekonomika, jak vypadá bankovnictví. Nemůže fungovat ekonomika bez kvalitního bankovnictví, ovšem kvalitní banky rovněž nemohou existovat bez kvalitní ekonomiky. Čili ano, nemáme, pokud zde nebudeme mít dostatečné investice, dostatečné úvěry, dostatečné prostředky na tyto úvěry, tak samozřejmě banky nebudou půjčovat. Dále jsou to deriváty, dále je to ovlivňování trhu a tak dále. Samozřejmě jsou zde určité oblasti, kde potřebujete ovlivňování trhu, to je jasné. Ovšem, když potřebujete jasná čísla, tak nemůžete nějakým způsobem vysvětlovat růst derivátu tím, že budete hovořit o hedžování nebo tom, že ovlivňujete trhy a podobně, protože ta čísla by tam neseděla. Uh, je zde takový obrovský nárůst obchodování jednotlivých bank, objemu jejich obchodování, což nemá nic společného s financováním potřeb reálné ekonomiky. A tím, že budete hedžovat deriváty, tak tím způsobem vlastně eh, nebudete okamžitě kryti proti riziku nebo izolování od nějakého dopadu rizika. Čili já, když se na to dívám, ano, na tu legislativu, na to, co potřebujeme, já myslím, že tak, jak to nastínil Jacob, tak je to správné. Je to jednak stínové si takzvaný uh, shadow banking, dále je to půjčování, hedžové fondy, určitá diskrece v této oblasti. My prostě nechceme, aby dohledový orgán byl uh, vystaven nějakému intenzivnímu politickému tlaku či lobování ze strany velkých finančních institucí. Čili potřebujeme skutečnou ochranu, pravidla, méně diskret, se mm, bez ohledu na tu matici nebo, nebo objem obchodování, který budeme považovat za vhodný. A dále jsou, měli jsme ty, ty systémy interních eh, rizik, nyní máme zátěžové stre- eh, testy. Ovšem i u těchto zátěžových testů jsme se spoléhali především na ty interní modely rizik jednotlivých bank, které tak zásadním způsobem v průběhu krize selhaly, čili Čili ten klíčový problém se nám nepovedlo vyřešit. A úplně poslední poznámka. Ano, je zde mnoho různých cílů v rámci prvního článku je stanoveno, jsou to dobré cíle, kvalitní cíle a my si myslíme, že ta otázka oddělení by měla být propojená se všemi eh, cíly stanovenými v článku 1, ne pouze takové to nepřehledné, vágní definování hrozby finanční stability obecně. A v tomto duchu bychom rádi samozřejmě se rádi podívali na to, jak se ta legislativa bude dále rozvíjet, tak aby naši daňoví poplatníci skutečně na tom získali a my opravdu skutečně se budeme snažit zajistit, že tyto sliby v našem výboru skutečně splníme. Děkujeme, Filip Lambert má slovo za zadáno, Fabio, ty jistě nebudeš pouze sledovat ten rozvoj další v této legislativě. Já samozřejmě souhlasím i s tím, co řekl Jakob, Said, Fabio, s mnoha těmito záležitostmi i s některými věcmi, o kterých se zmínil Gunnar a Silvi. Dovolte, abych se zmínil o tom, že já souhlasím s jedním z těch východisek Gunára. Evropa skutečně trpí, trpí, trpí obrovským nedostatkem investic. Je to dlouhodobá záležitost. Ano, to znamená, že jsou to ty finanční prostředky, které zde přichází z soukromého i z, um, um z veřejného sektoru a kterých prostě nemáme dost. Nemáme dost, dost. Um, přílišná regulace brání investicím. Nevím, pokud um, ano, taková reforma bank to prostě není zázračné řešení, to nemůže vyřešit všechno, to je jasné. Ovšem je to zásadní, důležitá podmínka na řešení problematiky. A když se podíváme opravdu na Glass Eagle, eh, na tento zákon, to je extrém. Pokud na základě tohoto zákona máte možnost nějakých depozit, vkladu a tak dále, pokud eh, je nějak kumulujete, tak v podstatě musíte poté investovat do reálné ekonomiky. To znamená, že ani jeden cen z toho, co vyberete z těchto vkladů, se nemůže dostat jinam než do reálné ekonomiky, což znamená, že pokud předpokládáme, že část těchto vkladů by se využívala na jiné možnosti, tak eh, když nemáme potom, kdy tam nebyly žádné strukturální reformy, tak samozřejmě, že by to zredukovalo eh, prostředky, které jdou do reálné ekonomiky, čili snížila by se investiční možnost, s tím asi nesouhlasí, a všem tak to je. Čili Glass Eagle, tento, tento zákon, ten, tam, tam to nemůžeme použít. Já si myslím, že univerzální banky to prostě, to by neměl být problém, eh, skutečně nejsou tam stovky, jsou tam desítky těchto bank. Já samozřejmě chci, aby došlo k diverzifikaci tohoto bankovního systému. Ano, otázka univerzální banky by se mohla vyvstat, ovšem otázka zní, jak velké by měly být tyto banky. Dovolte jeden příklad Texia. Veliká část ehm, právě v tom období sehrála právě Fortis banka v tom ehm, krizovém období. Pokud by došlo ke ehm, strukturální Eh, separace, oddělení, tak v podstatě Fortis by nikdy nebyla exponována těmi miliardami v rámci půjčování. To znamená, nemůžeme říct si Lehman Brothers nebo univerzální banky, nebo že prostě to byly příliš obrovský hráči, pokud jde o investiční, investiční um, bankovnictví a tak dále. To samozřejmě, nebo můžeme uvést jiné příklady takových bank. Ovšem, říci, že to vyřeší úplně všechno, když teda budeme řešit tuto problematiku univerzálních bank, to prostě neobstojí s reálnými fakty. Čtvrtá záležitost. My jsme udělali příliš mnoho, je zde příliš legislativy, příliš množství legislativy, ano, Said má pravdu v tomto ohledu. Já se na to dívám velice jednoduše. Je to takový přístup tržního liberála, žijeme v tržní ekonomice. A já nesouhlasím s tím, že nějaká soukromá společnost by prostě měla mít nějaký speciální status. Nebo prostě, ano, když teda se jim daří dobře, tak prostě ty prostředky jsou pro mě a když se jim nedaří, tak to zaplatí daňový poplatník. To není tržní ekonomika, to je spíše sovětská ekonomika. A já osobně si myslím, že finanční regulace prostě skončí, když budeme opravdu se moci podívat jasně do očí daňovému poplatníkovi a říci, zde již prostě neexistují žádné instituce, které jsou příliš velké na to, aby padly. Tam ovšem zatím ještě nejsme. CLD, ano, to ještě jde o krůček dál tímto směrem ze SPRD. Ano, tam to jde ještě trošičku dál tímto směrem, o krok dál. Ovšem jsme ještě příliš, příliš vzdálení trhu a já musíme se rozhodnout, na čí straně stojíme. Jsme pro tržní ekonomiku nebo ne? Nemůžete prostě mm, chtít tržní ekonomiku, když nám to hraje do karet a dirigovanou státní řízenou ekonomiku, když prostě to zase vám vyhovuje lépe. Prostě buď a nebo nemůžete mít ideální svět, neexistuje, čili tam předběžné poznámky v další oblasti již byly pokryty a některé články, které, kterým bychom měli věnovat ještě další pozornost cíl této legislativy. To, o co se snažíme v této oblasti a já jsem se o tom již zmínil Silvi, nejde o dobré retailové banky a špatné investiční banky, to by prostě chceme mít kvalitní, máme dobře fungující investiční banky a špatně fungující retailové banky, to prostě tak existuje. Ovšem to, čemu chceme zamezit, je určitě určitý problém nákazy. To znamená, že nechceme, aby se, pokud je problém v jedné části finančního systému, toto přelilo do druhé části systému. A další záležitost, měli jsme veřejné subvence do těch oblastí, které prostě nepatří do těch základních, zásadních bankovních aktivit, do té oblasti, které jsou nejdůležitější pro naši společnost, čili tyto musí tam být určitá garance těch zásadních aktivit, to by mělo být buď svěřeno státu, nebo prostě alespoň omezí nějakým způsobem veřejné eh, subvence a pouze teda na tu oblast aktivit, které jsou absolutně nezbytné zásadní pro eh, ekonomiku, pro naše občany a musíme definovat i tyto aktivity, tak aby skutečně byly považovány za zásadní a zároveň teda mm, poukázat ty, které nejsou zásadní. A pokud teda akcionáři bank si chtějí hrát, dobře, a to udělají svými vlastními nástroji, s vlastním rizikem, my prostě nechceme, aby mohli teda využívat veřejné subvence do retailových bank a vybírat si a z toho nějak vyzobávat ty hrozinky a hrát se s tím. A dále je to trojka, či, eh, článek 3, rozsah, který to pokrývá, tam je asi 30 těch bank, eh, které byly zmíněny. My bychom raději viděli definici, která se využívala v rámci bankovní unie. To znamená to, co teda považujeme za důležitou banku a abychom to aplikovali na celou 28. to znamená 130 eurozóna a všechny banky, které korespondují stejnou, stejné definici mimo eurozónu, aby ta definice byla univerzální, protože některé ty banky, řekněme, nebudou úplně neaktivnější na kapitálových trzích, takže ten nebudeme počítat. Ovšem eh, věci se mohou změnit, eh, není to statická záležitost, je to dynamická záležitost a chceme zabránit stávajícím bankám, aby se dostali eh, do té, do té nebezpečné zóny. A nyní proprietární bankovnictví. Ano, tam jsem skeptický, samozřejmě, že trošku teda ten návrh francouzský, jak jsme viděli, to znamená, že v podstatě nic není považováno za proprietární obchodování. Ovšem my musíme udělat rozdíl mezi proprietárním obchodováním a jiným jiným typem obchodování, tak abychom, řekněme, teda každý obchodník by měl nějaký čip ve svém mozku, aby věděl, proč, co dělá. Já teda samozřejmě to nějak neprosazuji. To by bylo asi porušení soukromí, kdybychom jim nám implantovali takový čip. Čili co to je proprietární obchodování? Spíše taková širší definice by zde eh, byla. Eh, dobrá, ano, dále je to eh, Dále je to článek 9229, základní komponenty, základní čísla. My bychom si tam spíše přáli takový systém semaforu, červená, to, řekněme mandatorní, um, od, um, oddělení, tam by nebyla žádná diskuse, zelené světlo, nebo zelená. Pokud obchodujete pod určitou hranici rovněž v pohodě, žádná diskuze. A ta žlutá, tam by muselo být velice úzké monitorování, um, vyšší kapitál a tak dále. Ovšem ne příliš veliká diskrece. Fabio se o tom již zmínil, jako rovněž tam by to mělo být omezeno, nechceme aby banky mohly skutečně vyjednávat nebo vyjednat si e, například nebo nějak obcházet implicitní e, subvence nebo proprietární obchodování. Eh, dále je to matice kapitálových požadavků, kdy se podíváme na rizika protistrán, měření rizika na trhu. Těch 10% u toho mandatorního oddělení, to by byla ta červená, 5%, kdyby došlo k monitorování této situace, ko, eh, ty klíčové, kmen, kmenový kapitál, eh, ten, ano, ta, tato podmínka by mohla být trošku manipulovaná, čili potřebujeme robustnější indikátory. Tam si myslím, že již máme několik možností. Zátěžové testy právě využívali tuto matici. Ovšem, viděli jsme, že to nefungovalo, selhalo. Viděl jsem mnoho studií, které na základě eh, stejných akuárních testů a Mm, zátěžových testů poukázají na to, že potřebujeme mnohem větší kapitál pro přežití jednotlivých bank. A poslední záležitost. Silvi má pravdu, tam jsou ty obavy ohledně výjimek pro členské státy. Pokud je tam nějaká země, která to vzala vážně, tak to je Velká Británie. Já kritizuji Velkou Británii v mnoha aspektech, ovšem u této záležitosti si myslím, e, že se opravdu v rámci reform bankovnictví dostali k tomu zlatému téměř standardu. Ty národní reformy, které proběhly v Belgii, ve Francii, v Německu, podle mého názoru, to byly pouze manévry, které nedosáhly žádné oddělení v této oblasti, ovšem snažili se jak nějakým způsobem již podkopat očekávanou evropskou legislativou. Souhlasím s tebou, Silvi, v tom, že tu integritu jednotného trhu musíme zajistit, ovšem to nástaví před obtížnou volbu. Buď ta cena eh, toho za to bude znamenat určité falešné reformy, podobně jako ve Francii, Německu či Belgii. To není cena, kterou já jsem ochoten zaplatit. Nebo Samozřejmě ta výjimka pro Brity by tam zůstala, to znamená, že by mohli jít tak daleko, jak by si přáli, nebo úroveň britské ambice přeneseme na náš kontinent a tím pádem zachráníme jednotný trh. Čili pouze tyto dvě možnosti zde existují a budeme si muset nalézt určitou obhodnou rovnováhu. Ovšem já nejsem připraven zatím obětovat cíl reformy pouze pro jednotný trh, protože nefungující jednotný trh prostě není pro mě lepší než jednotný trh kde máme alespoň takový ten ostrůbek, který se snaží zachránit tržní ekonomiku, pokud to teda takto mohu naformulovat. A úplně na závěr. A se budu trošku opakovat, protože jsem si vyslechl tu kritiku. Kritiku ze strany Silvy, ano, chceme zde chránit tyto reformy nějakým způsobem. Opravdu. Samozřejmě ovšem zde můžeme vlastně tu rybičku jaksi se nám utopí, protože opravdu těch, těch, těch, 50, 150 odstínů šedé, já nevím, jak se to jmenuje, já jsem to nečetl, tu knížku ovšem. Já se domnívám, že všechny ty aktivity, všechny ty aktivity, tržní aktivity, samozřejmě mohou být legitimní. a skutečně proti tomu nejsem v zásadě proti těmto aktivitám. Pokud jde o retailní banky, ano, tak tam retailové banky, tam teda to není úplně kvalitní, jak víme, ovšem za žádnou cenu bych nechtěl, abychom měli takovou ekonomiku, kde budeme subvencovat tržní aktivity, které prostě nejsou propojeny s reálnou ekonomikou a budeme do toho dávat eh, veřejné finance. Například Andrew Pocht, eh, který byl hlavním lobbystou Deutsche Bank, eh, já nevím, zda někdo zde je z Deutsche Bank, možná by se neměl k tomu moc přihlásit. Ovšem my jsme měli s ním takovou rozprávu v Evropském parlamentu a měli jsme tam i britského zástupce, britského ministerstva a on se zeptal pana Proktora, řekněte ano nebo ne na následující otázku. Akceptoval byste to, že bychom do budoucna, že by Deutsche Bank financovala své finanční aktivity na, za ceny na trhu, to znamená bez jakýchkoliv výhod, které by mohly těžit z um, veřejných financí. A on odpověděl, Andrew Proctor odpověděl, ne, to znamená, co to znamená pro Deutsche Bank, je nějak, by bylo neakceptovatelné prostě nevyužívat veřejné subvence já vím, že poté nějak, nějak byl propuštěn, tak asi si to i zasloužilo, ovšem to prostě mm, mm, poukazuje na to jak, to, jak to fungovalo v Deutsche Bank. A já nyní ukončím můj příspěvek bez ohledu na to, co udělá rada. Pokud, ano, pokud u nás v Ruském parlamentu budeme mít velikou většinu, tak prostě neměli bychom se vzdát našich ambicí mm, bez ohledu na to, jaké budou ambice rady. Mně je to úplně jedno, jaké budou ambice rady v tomto ohledu. Další záležitost, ke které došlo včera, je, je že komise odsouhlasila zveřejnění výsledků podle jednotlivých zemí v rámci CRDK. To znamená, ano, to znamená, že že tak, abychom to viděli podle jednotlivých zemí, aby to opravdu nebyl, aby jsme neškodili reálné ekonomice. A parlament byl téměř jednomyslený v, eh, v radě rovněž to vypadalo až na jednu ze, zemi 20, to znamená, že převládal názor Evropského parlamentu, je 26 zemí bylo na stejné straně, čili je to určitá politická bůle. Pokud máme určité ambice, pokud ministři financí, pánové i dámy prostě eh, nechtějí jít až tak daleko, já prostě bych jim to neusnadňoval. Děkujeme, Filipe. A nyní ke čty a Máme zde osm přihlášených do diskuze. Ukončím tento seznam. Všichni budou mít řečníci k dispozici dva, dvě minuty. Pan Bals. Děkuji vám, pane předsedu. Dnes už při té první výměně názorů bylo zmíněno mnoho věcí i detailně. Já nechci zacházet do detailů, protože ty dvě minuty mi na to ani neposkytují čas, ale rád bych zde vyjádřil dvě všeobecné myšlenky. Domnívám se, že bankovní unie, kterou jsme tady nastartovali v Dubnu, je něco, čím se nám podařilo dosáhnout mnohého a myslím, že se shodneme na to, že bankovní unie výrazně přispěje k finanční stabilitě v Evropě. A jedna věc je také jasná. E, v určitých věcech ještě diskutujeme, a sice realizace bankovní unie je něčím, čím se budeme výrazně zabývat ještě v budoucnu, jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni. Na druhou stranu je dle mého názoru také důležité zvážit, co v rámci finančních trhů v Evropě bylo v posledních letech právem, někdy říkají možná ne úplně právem, co to znamenalo pro aktéry tohoto trhu a co museli všechno nést, to snášet. A myslím si, že dopady na účastný systém pravidel bankách, tak eh, jak je to v návrhu komise, jak o tom nyní diskutujeme, tak myslím, že to jsou dopady, které nakonec musí být jasné, jaké budou. No a ta druhá myšlenka je tato. Problematika a tematika, z níž vychází ten návrh komise, je opravdu také rozsáhle řešena bankami Neustále se zde objevují ta hesla too big to fail, eh, nebo že jsou příliš velké nebo složité k tomu, aby byly likvidovány, aby byly ponechány eh, svému pádu. A jak to říkal Gunnar, změnily se podle mého názoru ty podmínky pro strukturální reformu bank a otázka, jak přistupovat k návrhu komise, No, myslím, že zde bychom opravdu měli postupovat rozumně a proto se velice těším na diskusi v tomto výboru, protože v, příští měsíc, v příštích měsících nás jistě na to téma čekají zajímavé diskuse a možná bych byl rád, kdyby tam zaznívalo o něco méně zkratek, protože těch zkratek už máme opravdu hodně, takže bylo by dobré, kdybychom věci pojmenovali opravdu plnými jmény a ne zkratkami. Děkuji. Okay, so no BRS. Okay. Elisa Ferreira, I ask you to stick to the two minutes, please. We... Prosím vás, a, a, abyste opravdu dodrželi dvě minuty, protože máme další věci na programu. Já si myslím, že je to nesmírně důležitá oblast, o které dneska diskutujeme. Takže ještě jednou. Myslím si, že je to nesmírně důležité téma Myslím si, že jsme odvedli veliký kus práce, to je pravda. Toto prostě je posledním ještě kamínkem v tom, v té naší mozaice, který tam máme již opravdu dlouho a my trošku je zde riziko, že nebudeme aplikovat všechno to, co již jsme připravili v oblasti legislativy. Pokud eh, teda budeme nějak chránit ty obrovské banky, prostě příliš problematické, příliš obtížné pro nějakou regulaci nebo pochopení toho, co dělají, nebo toho, aby tato banka se stala kontrolovatelnou, uříditelnou i, mm, řekněme, ze strany dozorčích orgánů, který by, které by měly implementovat tuto legislativu. Asi bychom měli říct si jasně, několik předřečníků již se o tom zmínilo, já to zúrazním, <clears throat> My zde prostě nezačínáme na zelené louce. Je zde mnoho iniciativ ve Velké Británii, USA, Německu, Francii. A my bychom měli zajistit to, že když vytvoříme nějaký evropský rámec pro organizaci bank a organizování struktur těchto bank, musíme mít na paměti zájmy našich občanů, daňových poplatníků, stability finančního systému v Evropě, tak abychom neinterpretovali pouze zájmy jednoho nebo několika členských států, které již pracují v této oblasti, aby zachránili své vlastní zájmy. Jistě budu nadále velice pečlivě sledovat naše diskuzi. Myslím si, že eh, jsme vytvořili takovou dobrou atmosféru pro práci k tomuto tématu. Antonio Tajani má slovo. Děkuji za slovo. Já vycházím z toho, co říkal Gunnar Holkmar, pokud o těch 900 miliard, které nebyly v Evropě proinvestovány. Otázka reálné ekonomiky, o které hovořil i Lambert, s tím já plně souhlasím. Pokud se zablokuje reálná ekonomika, zablokuje se i finanční ekonomika. Takže je nutné především vrátit důvěru reálné ekonomice. Politickými zásahy a dobrými normami. Ne mnoha normami, ale dobrými normami. Otázka je právě v té kvalitě. Musíme vrátit důvěru investorům, protože hrozí, že evropští investoři budou investovat mimo Evropskou unii. Já jsem se setkal se Savěrem Rollerem. To je šéf londýnské burzy, on vždycky říkal, že peníze prostě máme, máme finanční prostředky, finanční nástroje, ale chybí důvěra, takže se neinvestuje. Aby se dobře investovalo, potřebujeme také pravidla, která by umožnila bankám pomoci reálné ekonomice. Reálná ekonomika to není jen velký průmysl, jsou to i malé a střední podniky. Já si vzpomínám na tu správnou volbu parlamentu a komise, zavedli SME Supporting Factor do Bazileje 3. To, se znamená, to znamená, že se omezuje ta rezerva, která se požaduje, aby se umožnila větší podpora malých a středních podniků. A musíme také rozlišovat mezi velkými mezinárodními bankami a malými bankami, které by podle mě měly být chráněny i těmi novými texty, které budeme schvalovat, protože velmi často hrozí nebezpečí, že budeme podporovat velké banky, velké bankovní nástroje a nebudeme dělat dostatek na to, abychom chránili malé banky, které přímo pomáhají malým a středním podnikům a umožňují přístup k úvěrům rodinám. Musíme mít na paměti, že velké banky budou mít sankce i od USA nebo od EU za nesprávné operace, pokud jde o daně. Už se na to vyčlenují peníze. Mě tedy zajímá, aby v tomto textu bylo jasně uvedeno, že chceme podporovat reálnou ekonomiku a aby zde byla jasná záruka pro malé a střední banky, které budou pomáhat, skutečně pomáhat reálné ekonomice. A z tohoto hlediska si přeji, aby to stanovisko, které dostaneme od ITRE, pomohlo Gunarovi Hokmarkovi začlenit do svého textu explicitní odkaz, já jsem také člen ITRE, takže udělám všechno pro to, aby tam byl i tento směr. Plně souhlasím s tím, co říkal Filip Lamberts, pokud se nepodporuje reálná ekonomika, tak nedosáhneme dobrých výsledků ani pro ek- makroekonomiku. Děkuji. Děkuji. Další řečník je Nina Jill. Thank you, uh, president. Děkuji za slovo, pane předsedo. <clears throat> Mnoho připomínek se již zasnělo. Ráda bych řekla, souhlasím s tím, že je to zásadní problém, kterému se musíme věnovat, protože se nám nepovedlo to v minulosti vyřešit. Myslím si, že veřejnost mm, přestala důvěřovat, věřit v to, že banky jsou schopny se regulovat sami a právě proto je důležité, abychom se tomu věnovali my. Myslím si, že ty zásadní body, které já rovněž podporuji, je, že již nemůžeme sponzorovat, podporovat nebo subvencovat princip příliš velká banka na to, aby padla. To je jasné. Další věc. Členský stát může jít dál v této oblasti, já prostě, pokud se nebude řešeno stínové bankovnictví, tak to je k ničemu, protože když nebudeme hovořit o tom, že zde existuje alternativní bankovní instituce, tak to je problematické. Financial Stability Board, tato rada minulý týden přišla s čísly, eh, kde je jasné, že shadow banking, tyto alternativní instituce <laughs> jsou tak veliké téměř jako před krizi, čili to je opravdu kritické, abychom problematiku shadow bankingu Eh, mm, se věnovali. Money market eh, Reforma money eh, market trhu, to je rovněž velice důležitá věc, kterou bychom měli řešit. Já se tomu věnuji teď v poslední době. A hlavním, hlavním bodem této legislativy je podle mého názoru to, že podporujeme reálnou ekonomiku. To je zásadní. Děkuji, říká pan předseda. Sven Gold má slovo. Děkuji. Kolegové, kolegyně, některé příspěvky mě překvapily, ovšem ta rozpráva alespoň jde správným směrem. My v Evropě jsme si zvolili základní, zásadní principy regulace, to je ta ekonomika, sociálně tržní ekonomika a některé příspěvky těch ze stran, které v podstatě prosadili tyto principy, nehovořili o tom, jak hodnotit tuto legislativu z tohoto hlediska. Ovšem tento typ ekonomiky je založen na konkurenceschopnosti, soutěži. To znamená, že by tam neměli být takový hráči, který prostě budou až tak obrovský, že v některých um, částech trhu um, jsou prostě um, všemocný, tam bychom se měli podívat, zda teda neomezují nějakou hospodářskou soutěž. A dále je to založeno na určité odpovědnosti, tato tržní ekonomika, to znamená žádné subvence a pokud se něco nepovede, tak prostě investor musí zaplatit svůj podíl eh, viny. V bankovnictví jsme měli z dobrých důvodů určité záruky pro vkladatele a proto je zde riziko toho, že tyto veřejné de facto záruky pro vklady by se využily pro subvence jiných bankovních aktivit. A proto bychom měli zajistit tuto odpovědnost nebo tento princip, aby teda tam nedošlo ke křížové subvenci, aby to nezneužívali jiným způsobem. A tato sociální tržní ekonomika je založena na určitých volbách, bez konfliktu zájmu jeden z klíčových principů eh, v rámci Glass-Eagles zákona je ti, kteří vytváří finanční produkty, prostě je nemohou prodávat, nebo alespoň ne těm, kteří mají méně informací. Celá tato rozpráva proběhla i v rámci zprávy Lekanena. Já se divím, že jsme o této zprávě nehovořili. Ano, Silvi, ty si, ty si na počátku tuto zprávu Lekanena zmínila. Ovšem, Nesmíme zapomenout na to, že tato studie zde existuje. Bohužel komplex zájmu tam nebyl prodiskutován, Likanen se nedíval na možnost konfliktu zájmu, ovšem to, kde se můžeme poučit, je, že prostě by to nemělo být hodnoceno na základě nějakých obecných principů více investic, méně investic, nebo toho, zda jsme udělali příliš mnoho, příliš málo v oblasti regulace. Ovšem zda tyto zásady sociálně tržní ekonomiky eh, jsou respektovány v bankovnictví stejným způsobem jako v ostatních oblastech a já prostě se obávám, že eh, se nedostatečně díváme na ty principy zásady sociálně tržní ekonomiky a spíše nás ženou nějaké eh, agendy národního charakteru nebo určitých typů bank a to není užitečné. Děkujeme, Pervánž. Pereš má slovo. Děkuji za slovo pane předsedo, a ráda bych poděkovala Gunárovi Hokmarkovi za to, že definoval ten rámec, ve kterém bychom měli nějakým způsobem k této problematice přistupovat. Já si myslím, že v podstatě je to první text, u kterého ano, funguje to výborně, o kterém diskutujeme a v podstatě nás to povede k té obrovské rozpravě, která se týká financování reálné ekonomiky. To znamená na dvou částech, na obou eh, stranách Atlantiku, ty ta dynamika, ty podmínky, které se využívají pro investit, v oblasti investic nebo ekonomických aktivit. Na jedné straně jsme to viděli, tu rozpravu ve Spojených státech, u nás v Evropě, kdy spíše jsme se věnovali stabilitě finančních trhů. A by teda ta rozprava měla pokračovat. Ovšem samozřejmě, že se můžeme do toho například i TTIP mm, zahrnout a ostatní části legislativy, na kterou by to mohlo mít dopad, i když finanční trhy mm, se asi netýkají této diskuze. Domnívám se rovněž, že evropský kontext když to srovnáme s tím počátkem rozprávy o budoucnosti mm, struktur bank, že se to změnilo, ano, že bankovní unie bude mít jistě i dopad na architekturu bank bez ohledu na to, jaká je tato architektura. Ovšem zatím nevíme, jaký tento dopad bude mít bankovní unie. Další úvaha. Myslím si, že když se podíváme na vnitřní trh a všechny výzvy, které zde jsou, stojí před námi rovněž určité velké obavy. Jednak je to struktura bank, kterou musíme podle jednotlivých segmentů analyzovat, typ jednotlivých bank, i pokud jde o jejich příspěvek do financování reálné ekonomiky. A když budeme pouze útočit na jeden typ bank nebo jeden typ bankovní struktury, to podle mého názoru povede k takové segmentaci eh, této analýzy situace na trhu té zprávě eh, o eh, kriz, o krizové eh, oblasti jsme o tom hovořili. To znamená, že vlastně musíme nějakým způsobem se, nesmí dojít k opětovnému znárodnění tohoto procesu, musíme se věnovat těm zásadním principům toho, jak to vypadá v jednotlivých sektorech v evropské ekonomice, tak abychom nakopli, oživli evropskou ekonomiku. Další záležitost. Způsob, jakým reagují Evropané eh, eh, i v oblasti bazilejských pravidel, i tam bychom měli o tom hovořit v této rozpravě. Zatím nikdo nenavrhl nějaký velký díl bankovnímu sektoru, nějakou zásadní transakci. A my bychom měli ověřit, když se podíváme na ty jednotlivé segmenty, legislativní oblasti, které se týkají stability finančních trhů, aby banky opětovně začaly přispívat k financování ekonomiky. Um, Otmar Karas. Takže Otmar Karas bude mít slovo. Tak já jsem to teď celou dobu poslouchal a mám pocit, že v této zprávě de facto je to tak, že analýza stávající legislativy, cíle finančních trhů, bankovní struktury a dohled. To vše do toho chceme zapracovat. A domnívám se, že tato zpráva má určitou šanci jenom tehdy, pokud zde nebudeme vést pouhou obecnou rozpravu, ale začneme opravdu u začátku. A to je zpráva Likainen a ten návrh komise, který je předložen. A když zohledníme to, co od doby případů Fortis a jiných případů a od roku 2008 se odehrálo už v legislativě eh, v boji proti nedostatečné transparentnosti a proti too big to fail. Pokud toto tam do to všeho budeme chtít dát, tak budeme mít všeobecnou evaluaci finančního trhu a zprávu o něm. Ale to jsme přece slyšeli na začátku, že k tomu bude analýza dopadu. A že bude balíček o investicích. My jsme tady se dohodli na celé řadě zpráv, ale my jsme je neřešili odděleně, ale vlastně združeně v Hokmarkově zprávě. A proto navrhuji, aby všichni zpravodajové všech těchto zmiňovaných zpráv se sešli a dohodli se, co budeme řešit kde, protože něco je zpráva legislativního charakteru, eh, druhá je zpráva vlastně iniciativy, třetí je evaluační zpráva a proto musíme náležitě zvážit, kde se na co zaměříme když budeme u každé z, této, z těchto zpráv vést všeobecnou rozpravu, tak vlastně nebudeme moci naplnit naše poslání. A proto bychom měli při tom rozdělení například vycházet ze sociálního tržního hospodářství, eh, z role bankovních struktur v souvislosti se stávajícími pravidly, navázat na zprávu Likainen a podívat se, kde ty aspekty, které už jsme někde nakousli, bychom mohli možná řešit lépe v jiných zprávách, protože do této projednávané zprávy nemůžeme dát úplně všechno. Protože zde máme regulaci struktury bank a pokud tomu chceme náležitě vyhovět, tak zde nemůžeme mít vše. Příkladem budíš například dohled. Budeme zde mít vlastní zprávu o evaluaci bankovní struktury podle dohledu ECB a dalších orgánů dohledu. A diskutovali jsme všem o tomto problému dnes. Ale k tomu máme přece vydělenou vlastní samostatnou zprávu. Takže možná by bylo dobré, aby se všichni příslušní zpravodajové sešli a řekli si, co je jádrem té které zprávy. Děkuji. Thank you, Ole Ludvík. Děkuji, Ole Ludvíkson. Tak för ordet. Som jag ser det är viktigt att vi ser pragmatiskt. Děkuji vám. Je důležité, abychom postupovali při tomto návrhu pragmaticky. Tak, abychom udrželi eh, pod kontrolou i ty největší eh, banky. Existuje k tomu postup, kterým jsme se zabývali a komise ve svém návrhu uvádí, že je třeba postupovat rozumně nalézat rozumnou rovnováhu a rozumným způsobem aplikovat pravidla. A to by nemělo platit jenom pro ty největší banky. Alespoň podle mého názoru. Domnívám se, že je také dobře, že existuje možnost zvážit otázku finanční stability, aby je zvažovaly orgány dohledu A ten návrh všeobecně vychází z takového dlouhodobého hlediska a vychází z toho, že ty jednotlivé kroky musí být rozumné v souvislosti se systémem, to je nejdůležitější. Děkuji, Marko Valli. Ano, děkuji, pane předsedo. Pokusím se být ještě rychlejší než ty dvě minuty. Toto je mé první funkční období a v roce 2009, když vypukla krize, jsem seděl ve správní radě jedné banky a pracoval jsem na správě úspor. Takže jsem nedělal nic, co by mohlo přispět k této systémové krizi. Nicméně můžu říct si určitou věc. Slyšel jsem, že zpravodaj říkal, že se v těchto letech toho hodně udělalo. Udělalo se hodně, ale k čemu? Co se vlastně změnilo? Změnilo se možná to, že podniky, které nejvíce jsou navázány na reálnou ekonomiku, ty, které vlastně přinášejí pracovní místa a zvyšují HDP, tak ty prostě zkrachovaly. A velké nadnárodní banky, velké nadnárodní podniky, velké investice, tam byly finančně vlastně nebo napumpovány peníze Prostě byl to nadbytek likvidity, která byla takto injektována do nesprávného okruhu. Já si myslím, že pokud máme udělat něco, abychom ukončili tuto krizi, tak si musíme uvědomit, že je nutné, aby bankovní sektor sloužil reálné ekonomice, aby řešil takové problémy, jako je přerozdělení bohatství, tvorba pracovních míst. Já si myslím, že v této chvíli musíme pracovat na tom, aby se nám podařilo abych tak řekl, sterilizovat. A ne, abychom dělali nějaké drobné zásahy. Musíme udělat opravdu jednoznačný zákrok. Náš stínový zpravodaj ještě nejmenoval stínového zpravodaje, nebo tedy naš, naše frakce ještě nejmenovala stínového zpravodaje. Já si myslím, že je třeba tuto situaci, tuto systémovou situaci radikálně vyřešit, hovořit na tom, o tom na mezinárodní úrovni, protože to není pouze problém evropský, ale globální a je třeba řešit jej opravdu velmi rozhodně na mezinárodní úrovni. Děkuji. Děkuji. A než dám slovo zpět zpravodaji, tak bych ještě dal slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji, stínovým zpravodajům a všem ostatním členům výboru, kteří se zapojili do této rozpravy, která z mého hlediska byla velmi užitečná. Stručně bych zmínil tři body. Proč potřebujeme strukturální reformu bankovního sektoru po všech těch reformách, které byly provedeny. Nebudu pana Balce trápit dlouhým seznamem zkratek, ale samozřejmě vytvořili jsme nový kapitálový rámec, ale kapitál není všelek. V naší analýze vidíme, že když se díváme na obchodní knihu bank, tak je zde velká disperze v tom, jak banky přistupují k riziku související s obchodováním. A naše práce na kapitálu, o novém kapitálovém rámci to zatím nevyřešila, takže kapitál sám o sobě není všelékem. Je to velmi těžko ohodnotitelný prvek, takže není to vždycky dobrý nástroj. Dále tedy řešení problému resolution, tam jsme toho udělali hodně, pro většinu bank si myslíme, že tento mechanismus, který jsme vytvořili, je zcela adekvátní, ale musíme uznat, že některé z těch příliš velkých, příliš komplexních bank, o kterých hovoříme v tomto návrhu, týká se to asi jenom 30 bank, to bude velmi obtížný proces, zatím ještě nebyl otestován a to platí především pro ty velké, složité a přeshraniční banky. Takže když se jenom podívám na ty dva problémy, myslíme si, že je zde ještě reziduální riziko u těchto velkých bank, které musíme pokrýt a toho se snaží dosáhnout náš návrh. Dimenze vnitřního trhu, ta zde byla zmíněna, já souhlasím s tím, že vnitřní trh je relevantní vzhledem k tomu, že čtyři členské státy už mají svou legislativu a další uvažují o vydání vlastní legislativy a explicitně řekli, že jediný důvod, proč to ještě neudělali, je, protože na stole leží evropský návrh. <clears throat> Ale není zde jen dimenze jednotného trhu, která by byla ohrožena tím, že by se zachovaly ty různé národní legislativy, je zde také bankovní unie, jeden z hlavních pilířů bankovní unie, jednotný soubor pravidel a pokud udržíme nebo zachováme tu národní legislativu, tak tím podkopeme jednotný soubor pravidel. Třetí a poslední bod. Nejsme proti univerzálním bankám. Cílem tohoto návrhu není podkopat univerzální banky jako takové, ale řešit rizika, které vznikají právě kvůli těm velkým bankám, které vykonávají obchodní činnost a je třeba dosáhnout odpovídající úrovně rizika. Nechceme ani ohrozit eh, financování reálné ekonomiky. Naopak náš návrh musí být vnímán jako doplněk eh, k té unii kapitálového trhu. Je třeba umožnit jiným hráčům, aby v unii kapitálových trhů sehráli svou roli. To jsou ty tři body, které bych rád zmínil. Jak říkala paní Gulár, je zde otázka také stanoviska rady Především pokud jde o tu diskreci dohledových orgánů, někteří chtějí, aby tam byla větší diskrece, nicméně není to rozhodně jednomyslný názor na radě. A my v radě hodně pracujeme, abychom přesně vysvětlili, v čem ten náš návrh spočívá. Já bych rád zdůraznil, že náš návrh je pragmatický. Snažili jsme se vyvážit objektivní rámec, abychom vedli dohledové orgány, aby tam byla ta odpovídající míra diskrece, která je potřebná k tomu, aby odrážela složitost světa. Omlouvám se, pane předsedo, že jsem hovořil příliš dlouho. Děkuji komisi. A jako poslední dostane slovo náš zpravodaj, prosím. Děkuji za tuto zajímavou debatu. Mně se opravdu velmi líbilo, že někteří z kolegů z levice přišli s opravdu kapitalistickými názory, obdivovali tržní ekonomiku. To je podle mě dobrý výchozí bod a dobrý základ pro naši spolupráci. A vy s tím souhlasíte? Já vždycky souhlasím, když říkáte, že tržní ekonomika je dobrá. Sociální tržní ekonomika. Já jsem dokonce říkal, že tržní ekonomika je sociální. A doufám, že vy budete souhlasit se mnou, když řeknu, že potřebujeme více investic. A myslím si, že Otmar řekl důležitou věc, kterou bychom měli mít všichni na paměti, bez ohledu na to, k jakým závěrům dospějeme. A sice, že toto je jedna část celkové legislativy, ten jednotný soubor pravidel, to je prostě součást té skládačky. Někdy je dobré říci, co jste neřekl. Protože jeden z přátel, myslím si, že Filip říkal, že slyšel nějakou hudbu. Já jsem společně s ním rád, že můžeme naslouchat hudbě při těchto zasedáních. Ale někdy slyšíte jiný tón, než ten, který se tedy skutečně hraje. A sice já jsem neřekl, že máme přílišnou regulaci. Já jsem řekl, že jsme od roku 2009 vydávali různá pravidla, různé předpisy a pokud eh, to máme brát opravdu vážně, tak si musíme uvědomit, že toto změnilo celý obraz. Můj výchozí bod je rok 2014, který není stejný jako rok 2009. Panorama se změnilo. A pokud máme nějakou sebeúctu, a to já myslím, že máme, tak musíme akceptovat fakt, že věci nejsou stejné jako v době, kdy jsme s tím začali. Tato legislativa nemůže být vnímána jako jeden jediný předpis, ne s ohledem na všechno ostatní, co ji obklopuje. A já jsem neřekl, jako říkal tady můj přítel Said, že mám rád univerzální banky, že jim dávám přednost na rozdíl od socialistických kolegů. Já nemám banky vůbec rád, protože já mám rád spíše lidi než instituce. Takže já jsem spíše tedy uvolněný. Já si myslím, že musíme mít různorodé bankovní struktury, které se budou vyvíjet na základě poptávky. Musíme mít malé banky, musíme mít retailové banky, investiční banky a tak dále. Ale myslím si, že je důležité, abychom měli tok. Já nechci, aby retail byl izolován od možností tvorby likvidity. A to je právě ta diskuse, která neprobíhá dostatečně. My si musíme uvědomit, co je skutečný problém. Viděli jsme nějaké problémy v investičním bankování? ve vestčním bankovnictví, ale hlavní problémy byly vlastně retail versus nemovitosti. To, co Lehman Brothers eh, nám vlastně přinesli ze Spojených států. Někdy jsem byl překvapen, kolik eh, kolegů vnímá USA jako model. Lehman Brothers k nám přinesli retailové problémy. To byly ty strukturální projekty, produkt, produkty, které způsobily problémy. V té době a ještě předtím ty hlavní problémy byly v oblasti retailu a nemovitosti. Já myslím, že toto musíme rozhodně pochopit a pak uvidíme problémy, které se týkají obchodování a některé banky, které řešily spekulativní obchody, tak upadly do problému. Někdy si myslím, že musíme k problémům přistupovat opravdu rázně. Ale musíme rázně přistupovat k těm skutečným problémům ne k problémům, o kterých si pouze myslíme, že jsou. Musíme řešit rizika, jak říkala komise. Musíme řešit rizika, kterým, které nám mohou přinést ty velké univerzální banky, ale musíme je řešit z perspektivy všech těch ostatních částí skládačky, z perspektivy všech ostatních legislativních předpisů, které jsme už přijali. A dovolte, abych zdůraznil jednu věc. Myslím, že Jacob se o tom zmínil. Ale myslím si, že je to důležité. CRD4 znamená, že máme úplně jiné kapitálové požadavky pro všechny banky. PRD znamená, že musíte mít kapitálové požadavky, které budou založeny na různých podnikatelských modelech, které máte, a trh to bude vyžadovat. To jsou podle mě jasné výchozí body, které musíme mít. Někdy Diskutujeme o těch příliš velkých bankách na to, aby padly a to si myslím, že je důležité. Too big to fail neznamená too big to exist. Nejsou příliš velké na to, aby existovaly. Prostě příliš velké na to, aby zkrachovaly, znamená příliš velké na to, aby zkrachovaly a znamená to, že musíme mít pravidla, která zajistí, že tyto banky prostě nepadnou. A potom dotace. Abych byl upřímný a byl bych rád, kdybychom o tom potom diskutovali bilaterálně nebo dále na výboru. Pokud chceme být upřímní, tak první věc, která se stane, když banka upadne do problému, musíme zajistit, aby se nepoužili peníze daňových poplatníků. A je velmi důležité, aby ta celá struktura, kterou jsme naplánovali v té směrnici o řešení problému bank, aby celá ta struktura mohla fungovat. A implicitně BRRD počítá s tím, že banky mají různé formy kapitálu. Pokud je to jenom vkladové bankovnictví, pokud je to jenom retail, když taková banka upadne do problému, tak vás mohu ujistit, a já už jsem se tím BRD zabýval poměrně dlouho. Tak tehdy bude podkopána důvěryhodnost toho způsobu bail-in. Protože si myslím, že velmi málo retailových bank, kteří mají klienty, vkladatele, to udělají tak, jako se to udělalo na Kypru. A to vlastně poškodí systém, společnost, ekonomiku, sociální dimenzi a poškodí to také důvěryhodnost. Takže nedívejme se na to idealisticky. Nemyslíme si, že retailové banky jsou ty nejbezpečnější. Máme celou řadu různých bank a musíme řešit celou řadu různých způsobů nebo různých forem rizika. To je tedy náš výchozí bod. Já mohu říci, že my, můj velmi dobrý přítel Filip a Sven, milovníci tržní ekonomiky, kdyby byli v jakékoliv evropské vládě a peníze vkladatelů v některých hlavních místních eh, retailových bankách byly v nebezpečí, nejsem si jist, že by řekli. Ne, ne, ne, bail in, bail in. Já si nemyslím, že byste na to měli odvahu máte odvahu na spoustu dalších věcí, Filipe, a já tě za to obdivuji. Děkuji, Gunare, ale myslím si, že alespoň ta politická rodina, do které patříš, jasně ukázala, že nemáte odvahu na toto, což neznamená, že ti ostatní také odvahu nemají. V každém případě, když máte zodpovědnost, tak musíte vždy čelit všem důsledkům rozhodnutí. Já chci zajistit, aby ta rozhodnutí, která přijímáme, byla třeba tvrdá. Protože já dám přednost tomu, když banka tedy upadne do problému, tak bych byl radši, aby ten kapitalista, kterého milujete, zaplatil a dám přednost tomu, aby vkladatel byl uchráněn. To je sociální tržní ekonomika. Děkuji, myslím, že všichni souhlasí s těmito cíly, ale jsou zde různé názory na to, jak toho dosáhnout. Neříkejte, říká Gunnar Hockmark. Předseda, budeme tady diskutovat také o sociální tržní ekonomice. Ohledně toho zda... Za frakci EPP jsme velmi rádi, že teď jsou všichni pro sociální tržní ekonomiku. Předseda, ano, ale probíhá debata o tom, zda tržní ekonomika je sociální sama o sobě, nebo zda musí být podniknuty kroky na to, aby byla sociální. A na to jsou různé návrhy, takže k tomu povedeme ještě zvláštní debatu o tom, jak dosáhnout toho, aby tržní ekonomika byla sociální. Teď vám řeknu, jak bude vypadat harmonogram u tohoto předpisu budeme mít veřejné slyšení 2. prosince, prezentaci návrhu zprávy 21. ledna 2015. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je zatím stanovena na 30. ledna a projednání pozměňovacích návrhů by mělo být 23.2., hlasovat 23.3. a plenární zasedání tedy v dubnu 2015. Takže tak zatím vypadá harmonogram. A byla to skutečně velmi živá a zajímavá debata. A nyní přistoupíme k dalšímu návrhu nařízení, které souvisí s tímto. Komise předložila toto nařízení jako součást balíčku v lednu 2014 a je to návrh nařízení o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování. Spravodajem je pan Renato Soru a já ti dávám slovo. Renato. Děkuji, pane předsedo, jak si právě řekl. Toto nařízení přichází do parlamentu jako balíček spolu s dalšími nařízeními jako například ta část, o které jsme právě diskutovali velmi pozorně ve velmi živé debatě. I toto o obchodech zajišťujících financování vzniká na základě návrhu expertní skupiny kolem Elky Holikanena z roku 2011 2012 Vznikají společně proto, že Security Financing Transactions to je systém financování a tvorby likvidity prostřednictvím zajištění nebo tedy předložení záruky, takzvaného kolaterálu. Určitým způsobem je to ta nejrelevantnější část financování takzvaného stínového bankovnictví. V době, kdy se začala zvažovat celá řada reform legislativy v oblasti finančního systému, se objevily také obavy, že část aktivit, které jsou upravovány bankovním systémem, by se přesunuly do systému stínového bankovnictví. Já jsem jako první věc hovořil s kolegou, který právě odešel, s Gunnarem Hockmarkem, abych se ověřil, zda tyto věci nemůžeme prodiskutovat společně. Ale snažili jsme se rozšířit tyto diskuse, takže máme zvláštní přístup k oběma těmto nařízením. Já jsem se setkal se všemi stínovými zpravodaji, jak tedy jednotlivě, tak i na neformálním zasedání, které bylo velmi užitečné k tomu, abych pochopil, jak se k tomu jednotlivé frakce staví. A rozhodli jsme se také, že se podřídíme té agendě, která souvisí s bankovní strukturální reformou. Takže máme dnes tedy první výměnu názoru. A do Vánoc, myslím si, že 18.12. představím první návrh, eh, o kterém se bude diskutovat 21. ledna, potom do 27. ledna bude čas na předkládání pozměňovacích návrhů a potom tedy někdy do března by mohla proběhnout ta diskuse tady na výboru a schválení tady na výboru. Security Financing Transactions se týká, týká prodeje um, ehm, cených papírů se závazkem zpětného odkupu, což vlastně pojistuje, zajišťuje příjem, a potom půjčky, nebo tedy půjčování cených papírů bez závazku zpětného odkupu. Eventuálně s procesem takzvaného rollover, který prodlužuje jejich platnost. Jedná se o velmi důležitý sektor, jedná se asi o 53 triliard, ano, 53 tisíc miliard eur. To znamená, že Evropská unie je první sektor, nebo tedy první trh. A za nimi jsou Spojené státy asi z 29 tisíci miliard. Velkou část trhu mají samozřejmě ve Velké Británii, to je velmi důležitá finanční platforma. Cílem, nebo tedy s cílem omezit eh, systémové riziko bylo přijato 11 doporučení, v srpnu roku 2013. Týkalo se to jak prodeje cených papírů se závazkem zpětného odkupu, tak B se směrem ke stínovému bankovnictví. Toto, tomu tato legislativa přejímá doporučení 1 a 2. Odpovídající orgány musí sbírat údaje a trh financování prostřednictvím cených papírů musí zvyšovat svou transparentnost. Doporučení číslo 5 ukládá povinnost transparentnosti také vůči investorům ze strany správců fondu a doporučení číslo 7 ukládá finančním zprostředkovatelům povinnost poskytovat eh, dostatečné informace i tedy klientům. To znamená tři úrovně transparentnosti na systémové úrovni, potom vůči investorům a infine taky vůči jednotlivým klientům. Toto nařízení chce vytvořit transparentnější a bezpečnější finanční systém, protože zavádí opatření, která mají zlepšit transparentnost na systémové úrovni při šíření informací směrem k investorům a také na té třetí úrovni, to znamená smluvní transparentnost vůči klientům, protože nejen tyto cené papíry jsou uplatňovány s cílem vytvořit likviditu, ale někdy jsou tedy znovu použity, aby došlo k další tvorbě likvidity, takže je to vlastně takové kaskádovité využití. V průměru se mohou takto použít až desetkrát. Někdo si myslí, že dokonce, nebo tedy, že se mohou v Americe použít tak čtyřikrát. Tady v Evropě my nemáme informace o tom, kolikrát se dají takto použít. Tyto informace jsou klíčové. Samotná ECB prohlásila, že důležitá část finanční krize z roku 2009, o které jsme hovořili i dnes, byla způsobena tím, že finanční systém byl příliš velký a příliš zadlužený. Příliš velký koeficient zadluženosti. Takže, abychom pochopili míru tohoto koeficientu, tak jak je vytvářen, tím, že se používají také Security Financing Transaction, to je používáno, nebo tedy považováno za klíčové. Na těch prvních setkáních i se stínovými zpravodaji a dalšími zúčastněnými stranami, například evropskými reflexními skupinami nebo některými organizacemi finančních operátorů, představitelé bank, zástupců Financial Stability Board. Z toho všeho vyplynulo, že je zde takový obecný přístup nebo obecný názor, že tuto legislativu potřebujeme. Některé hlasy jsou ovšem kritické. To znamená, především je třeba harmonizovat terminologii v členských státech i vůči ostatním trhům, americkému trhu, azijskému trhu. Harmonizovat terminologii, některé definice. Také Evropská centrální banka se nedávno vyjádřila v tom smyslu, že by bylo lepší použít systém opětovné použití než eh, opětovná hypotéka, protože to opětovné použití je obecnější. Je to vlastně prodej se závazkem zpětného odkupu. Uplatňuje se to také při půjčování. To je způsob, jak tedy použít nějakou akci, která je v portfoliu. Možná ještě důležitější je dobře definovat působnost nařízení. To znamená, zda se má uplatňovat pouze na finanční operace, které známe dnes, které jsou tedy v současné době převážně na trhu, eventuálně také na nové finanční operace, které mohou sloužit ke stejnému účelu a které budou vytvořeny proto, aby se obešla legislativa. Mnozí si myslí, že to nařízení by mělo být dostatečně široké, aby bylo možno je uplatnit také na podobné operace, které zatím ještě třeba dnes neznáme, ale které budou v budoucnosti zřejmě vytvořeny ze strany operátoru. Další výtka tomuto systému je ta, že tomuto nařízení musí podléhat i centrální banky. To znamená, že repo operace, které v široké míře dělají centrální banky se svými protistranami, finančními nebo bankovními, tak bilaterálně je třeba okamžitě tyto operace nahlásit dohledovým orgánům. Někteří si myslí, myslí, že ano, že toto je nutné, abychom měli co nejširší a nejkompletnější údaje. Jiní, například Evropská centrální banka, si myslí, že tato pravidla by se neměla vztahovat na centrální banky, když provádějí své operace měnové politiky. Operace měnové politiky potřebují diskrétnost a potřebují také velmi rychlý průběh, aby byly účinné. Takže velmi těžko je možno je nahlásit a učinit je transparentními na trhu. Takže otázka výjimky pro národní banky nebo centrální banky, to je věc, která je pořád ještě otevřená. Některé politické frakce si myslí, že pravidlo transparentnosti by mělo převládnout nad požadavkem na důvěrnost měnových politik nebo operací měnové politiky, které provádějí centrální banky. Další téma, na kterém se bude ještě pracovat, já jsem se také setkal s představitelem amerického ministerstva financí, je otázka reportingu ohledně těchto operací v porovnání s dalšími způsoby podávání zpráv, které probíhají například na americkém trhu nebo na jiných eh, analogických trzích, eh, aby bylo možné jednoznačně všechno porovnat, aby bylo možné jednoznačně identifikovat tyto operace. Aby nedocházelo k nějakým duplicitám, tam. Kde odhalení těchto operací nebo jejich zveřejňování už probíhá. Všechny strany se shodují na tom, že je třeba znovu použít také specifické techniky, které už byly vypracovány v rámci EMIR, systému podávání informací o derivátech a operacích s deriváty. To musí být využít, využito jako výchozí bod i pro toto nařízení. A to umožní nejen konzistentnost, také rychlejší postup, využití minulých zkušeností a vyhneme se chybám z minulosti a spoždění. Nejdůležitější téma, které je pořád ještě otevřeno, je tzv. RCATS. To znamená, že je třeba stanovit minimální práh pro tyto operace tak, aby se jednotliví finanční operátoři více chránili před riziky v okamžiku, kdy provádějí tyto operace, to znamená půjčují peníze oproti dočasnému nákupu cených papírů, aby se tedy více zajistili. Předseda Prosím, už jenom minutu, pak ještě dostanou slovo stínoví zpravodajové. Ano, předsedou už končím. Otázka těch herkác se uplatňuje, nebo tedy zohledňuje jak riziko jednotlivých bank, tak a také riziko systémové, protože jinak by zde mohl být eh, vlastně nekonečný počet eh, opětovných použití těchto aktiv. A to by vytvářelo obrovské riziko, především tedy systémové riziko. Tak tedy vypadá v současné době diskuze a teď si s velkým zájmem vyslechnu komentáře ostatních stínových zpravodajů a i další příspěvky. A opravdu se těším na pokračování diskuse buď v rámci bilaterálních setkání nebo na dalších zasedáních stínových zpravodajů. Děkuji, děkuji Renáto a nyní za EPP Danuta Hübner. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve několik ještě odkazů k tomu, co řekl Gutmar na, zá, na v podstatě my jsme s tímto nařízením na, na začátku roku 2014, ovšem možná jsme kontextu všech našich zkušeností z finanční krizi měli k tomu přistoupit mnohem dříve, možná až v roce 2009. Ano, samozřejmě toto jsou transakce nesmírně důležité pro likviditu trhu, Rena toto zdůraznil. Všem toto je typ určitých transakcí, které se v stínovém bankovnictví využívají na hodnocení rizik. V podstatě se tím vytváří přílišná expozice zadlužení, může to mít opravdu potenciál nákazy na trhu a tak dále, čili vidíme zde potom dvě výzvy v této oblasti. Jednak spolupracovat, teda tak s Gunnárem, s tím novými zpravodají na zprávě Likanena, to si myslím, že je jasné, že musíme takto pokračovat, pracovat, ovšem možná by jsme v tomto nařízení mohly být rychlejší, protože se vidí mnohem méně problémů než u zprávy kolegy Likanena. Měli bychom se, se podívat na to, jak to bude vypadat ve konu, jakým způsobem můžeme přijít s nějakým společným eh, postupem, nebo možná v určitém okamžiku rozdělit práci na této věci, ovšem paralelně v rámci shadow bankingu, vidíme, jak agresivní jsou tyto instituce v oblasti shadow bankingu. Vidíme na globální úrovni především Rada pro finanční stabilitu již na tom pracuje. To jsou rovněž důležité věci, které budou zasahovat do tohoto nařízení, proto musíme nalézt i nějaké řešení, jak vzít v potaz to, jak Rada pro finanční stabilitu eh, s jakými výsledky přijde. Možná nějaká doložka revizní, tak aby komise mohla vzít v potaz právě i výsledky práce této Rady pro finanční stabilitu. A nyní, jestli dovolíte, několik oblastí, kde bychom požadovali pozměňovací návrhy, to ještě nad rámec toho, co by rád viděla Renato. Jednak je to definice. Definice těchto pojmů ta výzva tohoto nařízení z roku teda v roce 2014 tkví v tom, že mnoho definicí již máme u jiných um, oblastí, čili měli bychom přijít s nějakým filozofickým přístupem k těmto definicím. Možná budeme potřebovat několik uh, nových definic buy, sell, back, transakce nebo kolaterály, zástavy, a jejich definice. Ovšem, v Emiru máme rovněž určité definice, které možná budou považ, po, požadovat určité upřesnění právě v oblasti těchto transakcí, které zajišťují cené papíry. Proto jsou ty definice tak problematické. Například reuse, to znamená opětovné použití, nebo rehypotekarizace, to znamená opětovné využití zástav v těchto finančních prostředcích, což samozřejmě je další veliká výzva, která je spojená i s definicí jednotlivých pojmů. Další věc, Renato se o tom již zmínil, to je situace, kde se zapojí centrální banka protistrán, zda tyto transakce tohoto typu by rovněž měly zveřejňovat požadavky, tak jak toto nařízení to ukládá, především u repo obchodu a všech politik monetárního charakteru. To je další problematická oblast. Vidím zde mnoho argumentů pro určité výjimky eh, pro protistrany, aby tam, eh, pokud jsou to transakce, do kterých jsou zapojeny i centrální banky, to znamená výjimka, pokud jde o zveřejňování. A zároveň zvážit eh, ty požadavky zveřejňování, výjimky pro malé a středně velké podniky, to je další záležitá, záležitost, která je problematická, měli bychom to vzít v potaz. Myslím si, že je legitimní zvážit takovou výjimku pro malé a středně velké podniky. Ty, to ano. Ovšem o těchto transakcích by poté finanční protistrana musela informovat malé a středně velké podniky. To by mohlo být řešení. Ta, tím by pro malé a středně velké podniky odpadla tato obrovská zátěž. Ale to období, to časové období, v průběhu kterého by protistrany měly mít Eh, informace k dispozici o všech transakcích tohoto typu krytí cených papírů, které uzavřeli, které ukončili a tak dále. To, co přichází z komise, je trošku takové obecné, navrhuje se tam deset, desetileté období. My můžeme trochu si klást otázku, ohledně tohoto období. Vidíme, jak jsou trhy dynamické v tomto kontextu to desetileté období to má takovou velice omezenou přidanou hodnotu. Proto bych možná raději ještě v našem výboru v parlamentu prodiskutovala možnost kratší lhůty. Ale obecně, pokud chceme, aby finanční sektor přispíval efektivním způsobem k růstu ekonomiky, musíme zvážit i náklady každého nového nařízení, se kterým přicházíme. Transparentnost je základní u tohoto typu transakcí. SFT. Ovšem nevím, zda potřebujeme opravdu až takovou podrobnost u zveřejňování informací s ohledem na potřeby našich občanů nebo řízení akty, to je možná trošku jiná oblast. Asi trochu diferencovaně k tomu přistupovat. A jelikož bychom chtěli snížit náklady těchto nových požadavků pro investory, možná bychom měli zvážit i lepší využití stávajících nástrojů, například obchodní um, depozitáře. To rovněž by mohla být jedna z možností snížit náklady pro investory. A další věc, rovněž si myslím, vy jste se o tom již zmínila, Renato, repo obchody, práce, která probíhá v této oblasti i e, to, co dělá Rada pro finanční stabilitu. Zde máme mnoho příkladů kolaterálu, zástav, které jsou požadovány právě v shadow bankingu, kde nebankovní instituce si půjčuje od banky na, a využívá k tomu aktiva a vidíme, že samozřejmě například pro short lending v této oblasti potřebujeme určitá pravidla u kolaterálu, u zástav. Toto je záležitost, na které již mm, se pracuje, jak to začlenit do naší legislativy, vytvořit nějaká globální pravidla v této oblasti, to je další výzva. Možná na základě té doložky přeskumu bychom mohli to nějak začlenit do toho, čili, čili herka v oblasti um, půjčování kmenového kapitálu. Ano, proč ne, to bychom rovněž mohli využít, to je jedna z možností. Toto jsou věci, na kterých bychom ještě měli se stínovými zpravodaji, s Renatem na tom pracovat u tohoto nařízení. Ovšem mám, mám pocit, že paralelně se jak si snažíme uh, dopracovat k transparentnosti, ke stejnému výsledku, tak aby toto nařízení bylo pozitivní a mělo pozitivní dopad na ekonomický růst, který tak potřebujeme v Evropě. Poprosil bych, říká pan předseda stínové zpravodaje, o kratší příspěvky, protože když bychom vlastně měli zahájit třetí bod našeho programu Kate Swindon. Má slovo, děkuji za slovo, pane předsedo. Já se opravdu pokusím, že to nesmírně technická oblast. Musíme se podívat na tolik detailů v rámci tohoto, této první výměny názoru. Děkuji zpravodaji za bilaterální schůzky. On už se o to snažil, už jsme se bilaterálně setkali. Toto je tak důležitá oblast. Já skutečně souhlasím s Danutou o tom, že pravděpodobně jsme to vlastně měli udělat mnohem, mnohem dříve než nyní v tomto období. My se snažíme samozřejmě v různých částech legislativy již tomuto věnovat, již v posledním volebním období FSB, Rada, FSB, různí národní eh, dozorčí orgány již v podstatě šest let upozorní na tuto problematiku, čili prozatím to vidím jako velice nekoordinovaný přístup k této promace EMIR, CRSD, my jsme se tam dívali na kolaterály za určitých podmínek, MEF tarify CRD4, ty se dívali na možnosti zpětného obchodu a těchto, dohodu, těchto, těchto dohod. Dále je to reportování o transakcích EFMD, ovšem eh, upřednostňovala transparenci pro investory, čili skutečně to takové velice roztříštěné prozatím a proto skutečně bych byla velice ráda, abychom se na to podívali holistickým způsobem a ne individuálně na jednotlivé prvky. Měli bychom přijít s nějakým správným kom komplexním přístupem, abychom zde neměli skutečně takové ty nějaké prouky nebo možnosti, které by se mohly zneužít definice a tak dále. Jistě musí to být legislativa, která odolá i vývoji do budoucna. Hm, já si kladu otázku, samozřejmě ovšem, ale tím pádem vlastně my jakožto spolu zákonodárce dáme určité pravomoci eh, komisi a v podstatě bude moci redefinovat to, co je pokryto v této legislativě do budoucna. Čili já bych požádala alespoň o to, aspoň, u těch, aspoň teda hm, pokud jde o tento typ těchto transakcí SFT, abychom skutečně tam měli jasnou definici a ne, abychom to prostě ponechali na nějakou úroveň dvě. Prostě měli bychom skutečně se tomu věnovat již nyní, protože my jsme spolu zákonodárce, nesmíme prostě čekat na úroveň dvě, kdy komise bude moci do toho přímo zasáhnout sama. Další záležitost, kde teda mám určité problémy, pokud jde o definice, to znamená, to je to opětovné použití a rehypotekerizace zástav. Ano, nyní se v podstatě využívají paralelně, jako kdyby byly stejné, ovšem není tomu tak, protože byly tyto dvě možnosti obchodování vytvořeny pro různé obchody a i právně je tam pravděpodobně určitý rozdíl, proto bychom měli vést určitou diskusi o tom, zda teda to bude pouze reuse, to znamená opětovné použití zástavy, které bychom použili na, pro obě dvě oblasti, eh, nebo tak, jak to navrhuje Rada pro stabilitu, protože ta udržuje obě dvě definice, protože určité právní rozdíly u tohoto využívání těchto aktiv této zástavy je tam zakotveno. Čili to je další otázka, jak bude vypadat definice. Reportování, oznamování, Dano ta hovořila o dvou různých typech, jednak teda pro regulátora, je zde samozřejmě požadavek dále, je to požadavek pro investory zveřejňovat, reportovat, oznamovat Měl by to být, tento režim by měl být opravdu proporční pro oba, obě dvě strany. Zažili jsme u Emiru opravdu problémy, u, eh, například u obchodních eh, depozitářů před tím, eh, před legislativou EPIR, Emir, která pokrývá dot Franklinu zákon. Jsme neměli tyto možnosti, to znamená, zde máme novou infrastrukturu, novou strukturu a v podstatě samozřejmě, že budeme potřebovat, aby celkové odvětví mohl vlastně využívat tyto nové modely. Stojí je to ohromné finanční prostředky. My potřebujeme určité prostředí, které vytváří jistotu, kde regulátoři, dozorčí orgány mají k dispozici dostatečné informace, využívání stávající infrastruktury, tam, kde je to možné, proč ne? Ano, ale určitě zjednodušení těchto, tohoto reportování, tak jak to vypadá například u level one tax legislativy, tam by to bylo podle mě velice užitečné. Měli bychom totiž definovat přesné oblasti tam, kde již máme mezinárodní dohodu, například legal entity identifiers, identifikační hodnoty v této oblasti, měli bychom tam mít povinná pravidla, tak abychom měli společná pravidla, mohli skutečně sledovat všechny tyto obchody. V MIFIDu jsme se snažili o to, aby to bylo uzákoněno, aby to bylo povinné. Ovšem, eh, subjekty, které jsou pokryty v této legislativě, je to je širšího charakteru, než to, co jsme měli v MIFIDu. Asi proto bychom zde měli mít eh, možnost spolupráce mezi těmito dvěma eh, částmi legislativy. Další záležitost. Komisi se tomu věnuje finanční a nefinanční protistrany. Já si myslím, že je opravdu podivné, že v tom návrhu komise nevidíme nějakou definici toho, co to je teda finanční protistrana, co to je vůbec protistrana obecně řečeno, protože ve my tam jsme opravdu dělali, snažili se o určité oddělení těchto dvou částí. Najednou zde vidíme jeden obrovský balíček všech těchto eh, mm, operací, aniž bychom to nějak definovali, aniž by to bylo jasné asi v té, u tohoto nařízení budou určité požadavky, které se budou týkat pouze finančních protistran a jiné, které se budou týkat nefinančních plus finančních protistran. Ovšem, měli bychom zajistit to, aby, to, aby jsme zredukovali zátěž především tam, kde je to možné u nefinančních protistran. Proto podporuji to, co řekla Danuta, když Hovoříme dokonce o těch malých hráčích, malých, středně velkých podnicích, aby ten, ten režim byl proporční, aby jsme to mohli opravdu uspůsobit i jejich požadavkům, jejich možnostem, tak aby tyto malé podniky nebyly příliš zatíženy ehm, vykazovacími povinnostmi, to znamená stejnými požadavky, které klademe na finanční protistrany herkaty, to znamená určité škrty v této oblasti, ehm, zeštíhlení v FS, teda s Radou pro finanční stabilitu, jsme již o tom hovořili, může to být velice užitečný nástroj pro tuto problematiku. Ovšem v textu, tak jak to vidíme, ehm, ten text komise tam to zatím není, začleněno. A já mám určité obavy, protože pokud teda zavedeme takový systém, který prostě ten, ty her, herkaty zavede do tohoto eh, nařízení a najednou zde nemáme žádnou analýzu dopadu, tak mám obrovské obavy, protože tím pádem v podstatě eh, nová, <laughs> no, pravidla nové komise u, u, tohoto, u tohoto prvního nařízení okamžitě, okamžitě porušíme, protože oni se snaží o lepší legislativu. Pokud teda do toho zahrneme herkat, herkaty, tak bychom měli požadovat komisi, aby stále stáhla tento návrh, aby do toho zahrnula tuto možnost, včetně analýzy dopadů, protože my chceme mít kvalitnější legislativu a neměli bychom o tom pouze jednat a hovořit neustále. Analýza dopadů je prostě důležitá v legislativě, to je věc, kterou bychom neměli nějakým způsobem na ní zapomenout, čili to je zásadní. A crossover, to je další. Samozřejmě je tam opravdu toto to překračování jednotlivých přelínání a tak dále. To je u mnohých oblastí zpravodaj Rovněž na to poukázalo všem určitě zmatení vidíme především u těch poplatků ze strany ESMI agentury, například u těch obchodních eh, depozitářů. A my jsme to neviděli a mě je opravdu trošku líto, že jsme zadními vrátky to, jsem, my, to sem propašovali do této legislativy, protože ano, já si vymeru proč ne, ovšem myslím si, že když se hovoříme o této jiné legislativě, která vlastně nepokrývá konkrétně ty depozitáře, tak bychom to tam neměli nějak zahrnovat. Ano, ty poplatky u Emiru to bylo úplně v pořádku, ovšem zde to podle mě není na dobré místě. A pokud jsou zde určité poplatky ze strany SAS, tak si myslím, že by měl existovat určitý transparentní mechanismus stanovení těchto poplatků, jakým způsobem nebo za jakých podmínek to můžeme zvyšovat a tak dále. Ratingové agentury, ano, navýšily například tyto poplatky, že vůbec to nesvobodnili. Jistě, pokud požadujeme transparentnost v rámci MIFIDu u soukromých poskytovatelů, tak bychom měli i veřejné orgány požádat o stejné informace. Těším se na další spolupráci s panem Spravda. Je to nesmírně technická záležitost a hodiny nám jistě bude trvat hovořit pouze o základních bodech této. Ano, bohužel teda, říká pan předseda, my hodiny nemáme. Filip de Becker má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu stručný. Pokusím se Katie, Kay i Danuta již pokryli mnoho věcí, já s tím souhlasím. Musíme eh, identifikovat to, co chceme regulovat. Systémová rizika. To bychom měli zúraznit. Jak identifikovat systémová rizika v této části finančního sektoru? Myslím si, že je zásadní spolupracovat pracovat na základě jasných definic, nejenom u té úrovně 2, o které hovoříme, ale abychom skutečně jasně věděli, o čem hovoříme i nyní, ehm, nejenom v té úrovni 2, v tom pozdějším období, jak se o tom zmínila Kej, My musíme i z právního hlediska ověřit ty definice, protože z právního hlediska to může znamenat něco jiného. Pokud chceme mít toto nařízení Eh, platné, tak by se mělo propojit s ostatními částmi legislativy, především v oblasti reportování, vykazování, tak aby opravdu jsme nezatížili ani regulátory, ani investory nějakou další zátěži, pokud prostě již tam něco existuje a již prostě musí eh, reportovat o těchto záležitostech. U Herkatu ano, eh, Kej má pravdou, pokud teda hovoříme o této problematice, tak by to měl být nějaký obecný rámec, protože u některých návrhu eh, ty vládní cené papíry nebo beneficient, nebo, nebo eh, vládní eh, obligace, beneficienti, to se tam nezahrnulo. Že my bychom měli říct, zda teda skutečně to budou výjimky, nebo se to bude týkat obecně všech finančních produktů. Já vím, že ano, chápu, proč rada a ministři prostě to tam chtějí mít, ovšem není to udržitelné z dlouhodobého hlediska, takže debata o herkatech nás ještě čekám. Danuta Ikej se zmínil o těch základních bodech diskuse, časování bude zásadní práce na nových návrzích, hlavních směrech, tak, abychom řekněme, nepředbíhali, abychom vzali v potaz i ostatní eh, subjekty, jistě se budeme muset všichni si k tomu sednout a podívat se, jak to sladit i časově, i s ostatními aktéry. Čili ještě jednou toto hlavní body z mé strany a moc se těším na další diskuzi. Děkuji a za GUE, říká pan předseda. Chce někdo vystoupit? Marisa nebo Loja Kary, nebo, nebo Mariza. Mariza, děkuji, děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Vlastně by měla mluvit moje kolegyně Rena, ale ona z osobních důvodů musela bohužel nyní odejít, ale je to velice důležité téma, takže ona se kontaktuje se zpravodajem. Zaselené někdo? Paní Eva Žoli by chtěla vystoupit. Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. My vítáme tento návrh, je to první krok k zlepšení transparentnosti aktivit v této oblasti, které by mohly přinést veliký užitek, ale zároveň a poukázat na nějaké skryté propojení mezi finančními institucemi a zároveň mezi nimi a e, institucemi, které nejsou dostatečně regulované v oblasti shadow banky. Ano, využívání těchto informací v rámci e, teda důvěrných informací informací v, oblast, v oblasti SFT. Ovšem my budeme chtít ještě například i veřejné eh, zveřejňování agregovaných informací ze strany většího počtu firm a i na systémové úrovni, to znamená těch velkých organizací. A zároveň doufáme, že stínoví zpravodajové zváží ještě některé věci, nejenom eh, teda trust transparency, nebo ta transparentnost, pokud jde o důvěrnost této oblasti, to znamená doporučení v oblasti transakcí SFT, nesolventnost, eh, ne, nebo nástroje pro řešení problémů v oblasti transakcí SFT a závazné standardy pro řízení a využívání kolaterálu, za zástav e, pro pokrytí aktiv. Asi by bylo dobré rozšířit e, působnost tohoto nařízení, tak aby tam byla i ECB zahrnuta, alespoň pokud jde o e, agregované, o zveřejňování agregovaných informací a dohled. Evropská komise má v této oblasti možnost definovat transakce, které jsou ekonomicky ekvivalentní standardnímu typu transakci SFT, což je správné, protože to omezí nějaké možnosti zneužívání, nejasnosti. Ovšem na úrovni jedna potřebujeme více určitých definic, hlavních směrů, tak aby jsme specificky věděli, co musíme vzít v potaz. Transparence s ohledem na investory to se aplikuje v současné době pouze v UCITu a EMFM investorů, to znamená kolektivní investování, zatímco podle nás by to mělo pokryt všechny protistrany v oblasti transakcí SFT, tak aby skutečně museli spolupracovat v této oblasti a museli zveřejňovat eh, důvod využití a objem transakcí SFT. Tak jak to navrhuje Rada pro, eh, pro eh, finanční stabilitu možná bychom měli i požadovat od protistran, aby zveřejňovali dohledovému orgánu, aby v agregované formě zveřejnili výsledky zátěžových testů v oblasti půjčování cených papírů. To je rovněž v souladu s tím, co navrhuje Rada pro finanční stabilitu. A nyní transparentnost v oblasti rehypotekarizace. Tam bychom například měli mít podmínku, aby tam byla určitá konformita i s ESMO, EBA a jejich standardy, aspoň minimálními, pokud jde o řízení rizik spojených s likviditou. S likviditou. A aby se to nevyužívalo, vlastně tyto zástavy, pro nějaké financování proprietárního obchodování. To je přesně tak, jak to navrhuje i Rada pro, pro e, finanční stabilitu. A možná bychom zde mohli mít i určitý článek, který by požadoval od agentury ESMA agregované vykazování všech těchto transakcí SFT, to znamená načasování, objem, propojení různých typů protistran, které využívají tyto e, transakce přesně tak, jak to navrhuje rada FSB. Čili ještě zajít dál, než ta samotná transpar- otázka transparentnosti. Měli bychom tam zahrnout například i harmonizaci pravidel v oblasti nesolvence u transakci SFT a ten superseniorský status repotransakcí, s tím bychom měli skončit. Prostě měli bychom využívat pouze ty nej, nej, nejkvalitnější eh, kolaterály centrální bank. A dále je to vykazování eh, repo úřadu, které které v podstatě nakupují tyto kolaterály a které mm, pro té prodávají nebo eh, tyto, trans, tyto, tyto instituce. A zároveň bychom měli pracovat na minimálních standardech, pokud jde o hodnocení kolaterálu, těchto zastav, řízení těchto eh, aktiv, která se využívají jako kolaterály. A samozřejmě se těšíme na další spolupráci v rámci tohoto nařízení. Děkujeme, pane zpravodaji. Na závěr nějaké poznámky ještě, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, kteří si vzali slovo. Děkuji za jejich poznámky, připomínky. Určitě budu v diskusi s nimi pokračovat. Viděli jsme, že tato diskuse, stejně jako ta předcházející o bankovní struktuře a její reformě, je velmi vzrušující. Já si myslím, že to není jen technická, odborná, téměř nudná záležitost, nudná diskuse o často nesrozumitelných otázkách, kterým já sám jsem věnoval část svého profesionálního života. Pro mě je to součást té historie, kterou nám dnes vyprávěl Gunnar Hockmark. Chybí nám 900 miliard eur v investicích do reálné ekonomiky. Chybí 800 miliard investic, které by měly se podílet na tvorbě bohatství, o které by se podělily evropské národy, Vedlo by to k tvorbě pracovních míst a to se ale nestane, dokud se nevrátí důvěra ve finanční systém, mm, důvěra tedy podniku ve finanční systém. K tomu potřebujeme větší transparentnost, větší jasnost, také ohledně toho, jaká by měla být role finančního systému. Je to něco, co pomáhá vytvořit eh, bohatství prostřednictvím produkce služeb, produktů a blahobytu. Je to věc, která by měla sloužit sama sobě a všem ostatním. A i z tohoto hlediska si myslím, že můžeme přistoupit k těm našim diskusím, zaměřit se na aspekty, které vypadají pouze technicky, ale je to opravdu samotné jádro celého problému. Je třeba vytvořit větší bohatství prostřednictvím tvorby pracovních míst, které nám v Evropě tolik chybějí oživit investice prostřednictvím posílení vzájemné důvěry, která také chybí mezi politickými lídry, mezi zeměmi, také uvnitř bankovního systému, finančního systému, mezi jednotlivými protistranami. Prostě třeba oživit důvěru, která chybí mezi bankami a podniky, protože i dnes dopoledne říkal předseda, nebo tedy byla připomenuta slova šéfa londýnské burzy, že peněz je dost, nicméně chybí důvěra. Podniky, které si mohou vzít půjčku, prostě si půjčku neberou, protože nemají důvěru v trh, ve vývoj na trhu, takže raději investice odloží. Je to prostě takový začarovaný kruh, musíme rozbít a i tato součást legislativy by mohla pomoci. Děkuji. Thank you very much. The calendar... Děkuji. Harmonogram je úplně stejný jako u předcházející zprávy o strukturální reformě bankovního sektoru 27. nebo tady první předložení zprávy, první lhůta pro Předkládání pozměňovacích návrhů 23.2. Diskuze pozměňovacích návrzích 23.3. hlasování na výboru a v dubnu na plenárce. A teď přistoupíme k našemu poslednímu bodu na pořadu jednání. To je velmi relevantní téma. A to je přeskum rámce pro zprávu ekonomických záležitostí, kontrola hodnocení a výzvy. Jak víte, v souvislosti s tím, co stanoví Tupac a Sixpack, komise do 14. prosince tohoto roku musí vydat hodnocení ohledně účinnosti tohoto právního rámce a také o koordinaci hospodářských politik. A tento výbor se rozhodl přispět, být velmi aktivní, proaktivní v tomto procesu. A máme naši zprávu z vlastního podnětu. Zpravodajkou je Pervánč Beres, které tímto předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste zařadil tento bod na pořad jednání. V rámci první výměny názorů, my když jsme se rozhodli pro tento harmonogram, tak jsme se rozhodli proto, že jsme se chtěli podílet na dynamice, která byla stanovena jednak texty, které jsme přijali v předcházejícím funkčním období. My jsme se tehdy dohodli s komisí, že 14. prosince musí ohodnotit eh, dvojbalíček a šestibalíček. A chtěli jsme také umožnit na výboru diskusy se stínovými zpravodaji, koordinátory a ostatními členy, ještě než komise sama vydá své první hodnocení. Mechanismu, který jsme přijali. Já jsem předložila pracovní dokument, eh, který nám umožní především zodpovědět si na určité otázky. Já si myslím, že v pracovním dokumentu tohoto charakteru je třeba tedy přistoupit k diskuzi. Chci, aby tato diskuse byla otevřená, upřímná, ale také rozhodující obecný kontext, to si myslím, že nemusím připomínat, protože jste odborníky na toto téma. Unie nebyla dostatečně vybavena k tomu, aby čelila té makroekonomické bouři. Hodně toho bylo uděláno v rámci předcházejícího funkčního období, abychom šli vpřed. Otázka je, jak se nyní díváme na ten mechanismus, který jsme postupně vytvořili, s paktem růstu a stability, který byl zrevidován v roce 2006, potom vlastně ten dvojbalíček, šestibalíček, evropský semestr a rozpočtová smlouva. Když se podíváme na výkonnost Evropské unie jako celku a eurozóny, tak vidíme, že je vedena debata ohledně policy mixu, který je tímto definován a já vás prosím, abyste se podívali na hospodářský dokument, který vydala komise v říjnu roku 2013, kde se uvádí velmi důležité věci ohledně konsolidovaných dopadů opatření, která byla přijata především v rámci eurozóny. Za těchto podmínek vznikají už teď určité otázky, zda tedy hospodářský rámec, právní hospodářský rámec umožňuje ten nejlepší policy mix, zda je zde prostor na proticyklická opatření, jsou-li potřebná a zda je zde dostatečná úroveň pro adaptaci přizpůsobení mezi zeměmi, které jsou v přebytku a zeměmi, které jsou v deficitu. V tomto kontextu tedy znovu máme v plánu toto setkání. Já bych byla ráda, kdybychom k tomu přistupovali opravdu z trojího hlediska. Za prvé se jedná tedy o právní záležitost. Ty texty šesti balíček a dvojbalíček tedy budou diskutovány toho 14.12., kdy komise musí předložit svůj prvotní návrh nejen proto, aby ohodnotila to, co bylo uděláno, ale také proto, aby navrhla eventuální ze tohoto nařízení, jak je samozřejmě v tomto nařízení také napsáno. Druhý rozměr, druhé hledisko, to jsou ty eh, červnové závěry rady, které navrhují, abychom se podívali, jaké budou existující marže flexibility. A třetí dimenze, třetí rozměr je ten, který chtěli dát této zprávě koordinátoři. A proto stanovili nebo se dohodli na názvu té zprávy, která má hodnotit eh, obecnější přístup k hospodářské zprávě. Já jim za to děkuji, protože to nám umožňuje položit si už první otázku, já se k tomu za chvílečku vrátím. Tento přístup musíme mít na paměti, zároveň také s ohledem na prohlášení nebo návrhy, které vznikly jinde než zde na tomto fóru. Mezinárodní měnový fond je toho názoru, že Evropská unie nedostatečně vyhodnotila rozpočtový dopad nebo multiplikační dopad některých rozpočtových opatření. Interpretace zprávy, nebo tedy interpretace projevu prezidenta Evropské centrální banky, když vystoupil v Jackson Hall 28 srpna, tak tam se vlastně každý může číst eh, to, co chce v této zprávě, ale je tam jasný signál, který říká, že docela nebo tedy dostatečně nebyla vzata v úvahu agregovaná poptávka a její dopad. V tomto kontextu se musíme také dívat na celý ten balíček, který je před námi a musíme trochu více tedy zajít do detailu návrhu a nástrojů, které máme k dispozici. Ta preventivní část paktu, možnost mít střednědobé cíle byla využita dostatečně flexibilně, anebo bychom měli ještě rozšířit její působnost. Vznikne celá řada otázek také ohledně toho, co bude následovat po jednáních v která jsme vedli po přijetí šesti balíčku a balíčku. Já myslím především na to, co se stalo po tom slavném dopisu tehdejšího komisaře Oliho Réna, který je nyní členem nebo tedy poslancem tohoto parlamentu. To byl tedy dopis, který obsahoval naše požadavky, které se týkaly rizika v oblasti investice. Evropský parlament v té době měl velké obavy, které se staly realitou. Podmínkou té takzvané investiční klauzule, která byla obsažena v dopise Oliho Réna, pořád ještě nenastala, takže si můžeme klást otázku, zda eh, tento spouštěcí mechanismus pro použití tohoto systému nebyl příliš vysoký Pokud jde o ten manevrovací prostor, tak tam samozřejmě vzniká otázka, co je to mimořádná eh, okolnost, co je to neočekávaný ekonomický vývoj, co musíme udělat, eh, abychom zohlednili dopad eh, strukturálních reform na výsledky ekonomiky. Mezi těmito otázkami je také otázka toho, Jakou pozornost má komise věnovat spíše preventivním rozpočtovým opatřením, spíše než finančním výsledkům? Když tedy hodnotí tzv. efektivní kroky podniknuté členskými státy, to je otázka, která patří k tomu jádru, na to musíme společně pracovat. Je zde také nové pole pro reflexy, které souvisí s realitou ekonomické situace v Evropské unii. Je to určeno trojím faktorem. Nízký růst, velmi malá inflace a velká nezaměstnanost. A v tomto kontextu některá pravidla, která byla navržena především za podmínek snižování zadluženosti, kdy nebyl zohledněn dopad tak nízké inflace nebo dopad té agregované poptávky na celoevropské úrovni, to je také součást těch otevřených otázek, které leží před námi. Nechci hovořit příliš dlouze, ale přece jen bych zde pohovořila o debatách, která, které probíhají v akademickém světě. Vidíme, že se tam navrhuje celá řada cest nebo kroků v té oblasti, kterou se chceme zabývat, aby se napravila hospodářská zpráva a řízení. co to je potenciální růst. Potom se hovoří také o vyloučení investičních nákladů z výpočtu dluhu. A potom by zde měl být také v podstatě takový poloautomatický systém restrukturalizace dluhu. Jiní zase navrhují jiný přístup, který by byl součástí právního rámce, ale který by umožnil dosáhnout okamžitého snížení daní výměnou za postupné snižování výdajů a to by vedlo eh, k tomu postupnému snižování ročních úrovní zadluženosti. Další věc, kterou navrhují akademici, je, že členské státy, které mají určitý rozpočtový manevrovací prostor, by měly využít veřejný program investic, eh, aby se napravil ten chronický nedostatek především veřejných investic v Evropské unii. A poslední bod, o kterém se chci zmínit, pane předsedo, je samozřejmě ta třetí dimenze této zprávy. Po konstatování toho, že zde vznikla debata o prostoru pro flexibilitu, si musíme položit otázku, jak se chce Evropská komise jako taková zapojit do diskuse o ekonomické zprávě. Jsme v začátku volebního období, víme, že na konci minulého volebního období byly položeny určité základní kameny. Bylo to, bylo to tedy především sdělení komise o blueprintu z listopadu roku 2012 nebo také na zprávu čtyř předsedů z, list, z prosince roku 2012, na to jsme reagovali v parlamentu ve zprávě Tysen, pak jsme měli také tu zprávu o krizi a zatím to k něčemu nevedlo, v nic to nevyustilo. Nicméně víme, že jsou to důležité analýzy a návrhy, které musíme využít, pokud Chceme zabránit tomu, aby se Evropská unie ze střednědobého hlediska zase nedostala do problému, které se vyznačují především dvěma událostmi nebo třemi. Za prvé eh, problémy s, finan- s veřejnými financemi, za druhé rozdíly mezi členskými státy, které jsou dlouhodobě neudržitelné a za třetí chronická situace nebo chronický nedostatek investic. Děkuji. Pervanč Beres. A nyní dám slovo prvnímu řečníkovi, to je Esther Delange z EPP Stínová zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodajce za tento pracovní dokument, který je podle mě dobrým začátkem pro diskusy ve světle té zprávy, kterou očekáváme prosinci. Doufám, že to komise skutečně předloží v prosinci a potom tedy budeme mít tu naše zprávu z vlastní iniciativy. Já souhlasím, že ta otázka Evropské měnové unie, ta byla tedy Eh, spíše obecná, jen taková osobní poznámka. Pervanč, vím, že některé členské státy jsou velmi citlivé na toto téma. Já jsem studovala politické vědy ve Francii v roce 1995 a jedna má závěrečná práce, kterou mi zadal můj profesor, byla Je Evropská unie odsouzena k monetarismu? A já jsem v té době zatím eh, nizozemském tisku nebo v nizozemských eh, akademických kruzích neslyšela nic o této diskusi. Takové věci, které se týkají veřejné, veřejného dluhu a veřejného deficitu, to se v té době vůbec nediskutovalo. Hovořím o vlastně polovině posledního desítiletí a to vyústilo v ty problémy, které jsme viděli později. A to také ukazuje na úzký vztah mezi národními a evropskou politikou v této oblasti. A myslím, že se na to musíme více zaměřit. Členské státy, a to je mé upřímné přesvědčení, nemohou Evropskou unii vinit za věci, které chtějí sami prosadit na národní úrovni. A já si myslím, že my na evropské úrovni, především zde v Evropském parlamentu, bychom se neměli propučit k tomu, abychom byli využíváni za tímto účelem. A pouze když tyto dvě úrovně, to znamená národní a evropská, pracují společně v této oblasti, tak potom tedy můžeme pouze posílit naši ekonomiku. A já si myslím, že ten národní prvek by měl být řešen možná trošičku více v této zprávě. A za druhé, nezapomínejme, proč současný systém ekonomické zprávy byl vlastně vytvořen. Šesti balíček a dvou balíček byly vytvořeny poté, co několika členských států málem zbankrotovalo protože nebylo schopno splatit své dluhy a to by vedlo ke katastrofě, nejdříve tedy v těchto členských státech, ale také v širším ekonomickém systému v Evropě a ve zbytku světa. Naštěstí tyto země byly zachráněny z toho nejhoršího prostřednictvím vytvoření mechanismu stabilizace, jako je ESM. A ten cíl dvoubalíčku a šestibalíčku bylo zabránit eh, opakování tohoto problému. Daňová disciplína je klíčová, takže tato část byla posílena, ale k tomu bylo třeba ještě vzít úvahu další faktory, jako například makroekonomická nerovnováha, ale tato nerovnováha se měří v rámci země, ale ne mezi zeměmi. A nezapomínejte, že skutečné faktory za touto krizí byly neudržitelné veřejné problémy, nerovnosti a, a potom také makroekonomická nerovnováha. Aby se napravily tyto makroekonomické nerovnováhy, tak musíme přijmout strukturální reformy. To není cíl sám o sobě, ale ty strukturální reformy musíme zavést, ne protože nechceme, aby vlády eh, vydávaly peníze. Samozřejmě vládní výdaje musí mít svůj cíl, musí mít také jasný efekt. Ale červenou linii pro EPP je to, že nechceme, nechceme zatěžovat budoucí generace takovou úrovní dluhu, kterou nebudou schopny unést. A měli bychom se ve zprávě zaměřit na dopady legislativy, kterou zde máme hodnotit, zda je efektivní a bude efektivní do budoucna v tom, aby zabránila problémům členských států se zadlužeností. Tak by tedy měla vypadat eh, konkrétní hodnocení šesti balíčku a dvou balíčku. Staly se tedy země odolnějšími, to byl cíl, anebo jsou to nějaké členské státy, které jsou pořád ještě ohrozeny platební neschopností? Jsou členské státy, nebo tedy implementují členské státy konkrétní doporučení, především v oblasti rozpočtu a strukturálních reform. Já jsem z malého členského státu, takže vím, že je klíčové také posoudit, zda malé a velké země mají stejné zacházení. My to posoudíme a budeme to posuzovat i do budoucna. To samozřejmě není konečný seznam, ale je to alespoň několik otázek, které bychom rádi řešili. Zatím je brzy posuzovat něco, co funguje teprve dva roky. V každém případě děkuji za tu důkladnou práci, za ten pracovní dokument. Já se těším na spolupráci se spravodajkou a dalšími stínovými zpravodaji a velmi se těším na názory kolegů. Jak jsem řekla, já bohužel teď ve 12 hodin musím jít přivítat ministra, ale budou tady mý zaměstnanci, kteří mě přinesou informace a také jsem připravená pohovořit s kýmkoliv, kdo má zájem o toto téma i mimo toto zasedání. Takže ještě jednou děkuji zpravodajce a děkuji všem ostatním, kteří na tomto pracují. Děkuji. Nyní Bern Luke za EKR. Ja, vielen Dank, Děkuji vám, pane předsedu. Děkuji vám, paní Bereš, za vaši zprávu. Vy jste právem uvedla, že je to zpráva, která tak nějak otevírá diskusy a já bych rád k této diskusi přispěl. Já bych na začátek schrnul, jak je vaše zpráva strukturována. Vy začínáte tím, že poukazujete na růstové slabiny eurozóny a s tím spojujete otázku eh, čím je to způsobeno. Potom vaše odpověď přichází velice rychle formou otázky e, účinného efektivního mixu různých politik. Vy si kladete tu otázku, zda v rámci eurozóny máme ten mix politik náležitý, nebo zda je zde potenciál k zlepšení. A očividně z toho vyvozujete závěr, že to současná kombinace politik není dostatečně účinná a zvláště ve fiskální oblasti by bylo dobré sledovat takovou expanzivnější politiku a ve třetí části vaší zprávy se potom hovoří o tom, že je nezbytné využívat flexibilitu, kterou poskytují eh, evropská eh, pravidla eh, například v Sixpacku a jinde. Potom zde předkládáte celou řadu návrhů a toho si velice cením. Ano, předkládáte zde, předkládáte zde řadu návrhů, jak by bylo možné podle stávajících kritérií využít určité flexibility a poukazujete na to, kde se používají e, nedostatečně precizní definice a jak by se upřesnění těchto pravidel mohlo Eh, využít k ospravedlnění určité expanzivnější politiky nebo k tomu, aby bylo eh, připuštěno výraznější zadlužení. Myslím, že je opravdu dobré, že poukazujete na to, že je potřeba zde provádět upřesnění, ale myslím si, že bychom na to neměli nahlížet jenom z hlediska toho, jak umožnit co největší zadlužení v rámci stávajících pravidel, ale také se podívat na to, co byla intenze eh, legislativních orgánů, když se schvaloval tupek a sixpack a jak by se eh, měly definice a zadání upřesnit, tak aby bylo možné jim také vyhovět. No a ve čtvrté části své zprávy se dostáváte k povinné demokratické zodpovědnosti. To je také velice důležité, že o tom hovoříte. Já bych k tomu pronesl několik poznámek ještě později, ale Nyní bych se rád věnoval tomu, co podle mého názoru ve zprávě chybí. Hovoříte o nedostatečném růstu eurozóny a tím se vlastně implicitně říká, že eurozóna roste méně než jiné evropské regiony. A já si myslím, že proto bychom se měli také intenzivněji podívat na ty části světa a také Evropy, kde je prostě ten růst vyšší než v eurozóně. Zvláště bychom pak v Evropském parlamentu se měli podívat na ty státy Evropské unie, které nejsou součástí eurozóny a uvědomit si, jaký růst mohou představit tyto státy nyní a položit se otázku, čím je to dáno, že v těchto zemích je jiný růst než v zemích eurozóny, protože toto je významný strukturální rozdíl mezi státy eurozóny a těmi státy, které jsou mimo eurozónu. A proto si musíme položit otázku, čím to je dáno, že zde je ten růst rozdílný. A tím se vlastně dostávám k té otázce, kterou vy zde také uvádíte, a to zda ten mix politik v rámci eurozóny je vhodný nebo ne. Protože zde bychom mohli udělat komparativní pohled s eh, fiskálně politickými nástroji mimo Evropu. A pak bychom asi dospěli k tomu, že eh, monetární politika mimo eurozónu je méně expanzivní než eurozóně a také u té fiskální politiky to vlastně není tak expanzivní, jako se možná nyní plánuje pro eurozónu. Takže zde vyplývá otázka, čím je to tedy dáno, že mimo eurozónu jsou ty zkušenosti s růstem pozitivnější než v eurozóně. Otázka zní, zdá vaše implicitní eh, tvrzení, že máme nedostatečný růst, protože nemáme dostat správný mix politiky, je správné nebo ne. Já bych přece jenom zde zmínil i jiné příčiny, které by mohly vysvětlit nedostatečný nebo menší růst. Měli bychom například hovořit o pobídkách, které jsou zapotřebí pro provádění investic, protože se neustále objevují stížnosti, že zde takové pobídky nejsou, takže musíme zde hovořit o nadměrné daňové zátěži, musíme hovořit o infrastruktuře v rámci EU a pak zvláště v zemích eurozóny, Potom také oblast vědy a výzkumu. Musíme diskutovat také o chybějících pobítkách, které vycházejí z toho, že je zde příliš velké soukromé zadlužení vzbuzující obavy a také o tom, co už zde zdůraznil pan Vajce, které a sice nadále trvající krize důvěry vůči našim finančním institucím, zvláště vůči obchodním bankám. Toto všechno jsou překážky, které brání rozvoji iniciativ soukromého růstu, protože vlastně omozují možnosti těch soukromých iniciativ. Musíme také hovořit o mzdových nákladech a mezinárodní konkurenceschopnosti jednotlivých států v této souvislosti. Vy jste zde eh, uvedla pojem rebalancing, ehm, nastolení, tomu nastolení rovnováhy. Vy jste vlastně psala, že ty méně konkurenceschopné země by měly zvýšit svoji konkurenceschopnost a ty státy, které jsou konkurenceschopnější by měly stimulovat domácí poptávku. Stimulace domácí poptávky je vlastně jenom takový eufemismus. Eufemismus proto, že pomocí e, státních opatření vytváříte e, poptávku a tím vlastně zvyšujete ceny. Ale to potom má negativní dopad na mezinárodní konkurenceschopnost v těch dotčených zemích. Takže ono se to nakonec vlastně obrátí v neprospěch o něch států a neprospěch jejich exportních možností. Co se týče mezi, možnosti mezinárodní konkurenceschopnosti, to je relevantní také proto, že fiskální politika, co by metoda pro vyrovnávání těch rozdílů v konkurenceschopnosti v Evropě že tady zde tedy ta fiskální politika je důležitá a měl, měli bychom k ní přistupovat opatrně, protože spadá do kompetence členských států. Takže představa, že Evropská unie by provozovala fiskální politiku nebo ji podněcovala, je představa, která není v souladu s tou představou o rozdělení kompetencí v Evropské unii. Je zde naprosto jasná dominance subsidiárního rozhodování na úrovni členských států v oblasti fiskální politiky. Mohou státy rozhodovat sami. Rád bych zde ještě uvedl takovou kritickou poznámku. Vy zde poukazujete na údajně podceňované efekty multiplikátorů. K tomu bychom se měli stavět opatrně, protože Eh, multiplikátor státních výdajů a jejich dopadů není úplně něco automatického, že když eh, se snižuje konjunktura, tak to funguje jinak eh, než ekonomický stimulus. Ono existuje celá řada dokladů o tom, že tento multiplikátor v fázi, kdy se situace zhoršuje, vlastně je citelnější, než když dochází k fiskální stimulanci. Takže expanzivní fiskální politika nemusí vůbec znamenat, že to je takový protějšek jedna ku jedné, jako reakce na tu recesi, která je teď za námi. Rád bych ještě zareagoval stručně na otázku té demokratické zodpovědnosti, nebo ještě se podíváme na ten den před tím, a to je to využívání flexibility. Protože vy ho podporujete a já bych rád připomenul, že ten záměr eurozóny v těch legislativních opatřeních tupeku a sixpeku byla eh, vždy zajištění toho, aby to zadlužení bylo nějakým způsobem udržitelné. Takže já bych nedoporučoval ignorovat ta eh, nepěkná čísla, že tedy dnešní zadluženost znamená také zátěž do budoucnost pro likvidaci těchto dluhů a proto se musíme vyvarovat toho, abychom zde nespustili novou eh, dynamiku zadlužování se, což by mohlo vyplynout z takového určitého pokušení Eh, potřeby fiskálního stimulu a nízké zadluženosti, ale tím by se vlastně posouvaly ty zátěže do budoucna a možná i v nás neprospěch, protože pokud dlouhodobě potom ty úroky se budou zvyšovat, tak se samozřejmě kumuluje vyšší eh, úroková zátěž pro jednotlivé státy a to by mohlo vést k určitému vyhrocení krize. Na závěr ještě ta otázka demokratické zodpovědnosti. Ano, zde podporuje váš názor. Rozhodně je důležité, aby evropské instituce, a zvláště Evropská komise, se zodpovídaly Evropskému parlamentu a jeho jednotlivým výborům z toho, co se právě děje. A k tomu také patří také jasná prezentace faktů a faktické situace. A na to bych rád upozornil ještě komisi v souvislosti s tou diskusí, která nás čeká v prosince. Opravdu by měly prezentovat jenom ta prostá fakta pomocí nichž potom vlastně komise dospívá k hodnocení té ekonomické zprávy a ta čísla by měla být dána k dispozici včas, aby to umožnilo kritickou analýzu, pokud vůbec v tomto čas, krátkém časovém rámci z toho můžeme vyvodit nějaké závěry. A potom je zde důležitá také odpovědnost jednotlivých Eh, vnitrostátních vlád vůči jejich parlamentům v členských státech, tak aby bylo možné vidět, jaká rozhodnutí se činí, proč se činí a jaká z toho vyplývá zátěž v oblasti konkurenceschopnosti nebo daňového zatížení, pokud ta opatření se mají financovat z daní, případně zátěž pro budoucí generace, pokud by se měly financovat zadlužením. Děkuji. Speaker for the ALDE group, Michal to... Děkuji za Alde Michal Tojerer. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní Vereš, já bych za liberály a demokraty v Evropském parlamentu chtěl poděkovat za prezentaci vašeho dokumentu. Vy jste právem poukázala na to, že ten, kdo vytváří měnovou unii, tak eh, musí vytvářet i politickou unii. My jsme zjistili, že společná měna se dostala do problémů také proto, že z strany institucí zde byl určitý nedostatečný vývoj institucí, takže bylo zde umožněno, aby se některé státy chovaly protiprávně. Začalo to v roce 2003 Německem a Francii, nebylo možné tomu zabránit a proto e, v oblasti finanční krize příliš velké zadlužení zemí se stalo někde hrozbou pro společnou měnu. Měli jsme zde základní východiska, pak tu stability a růstu, Eh, který byl přetaven v legislativní rámec v rámci Tupeku a Sixpeku. Čas, který od té doby uplynul, je relativně krátký na to, aby umožnil skutečnou evaluaci této legislativy. A i my sdílíme ten názor paní Delange, že je opravdu třeba zanalizovat, zda byly nástroje použity a zda ta doporučení pro členské státy, členské státy opravdu realizovaly nebo ne. Protože jsme měli slyšení toho eh, komisaře, do jehož portfolia spadá měnová unie a ptali jsme se ho na to intenzivně. A vyplyne zde otázka, jak by se ta do, specifická doporučení pro členské státy v budoucnu mohla uplatňovat lépe. Evropská komise v minulosti například pro Německo, zemi, z které pocházím já, poukázala na to, že investice jsou zde nižší než odpisy, takže hledisk, z hlediska hospodářského se, vlastně investuje příliš málo a otázka zní, jak by se investiční prostředí ve všech členských státech mohlo zlepšit. Jeden z návrhů Evropské komise například eh, se nesetkává s nadšením v mé zemi, protože například komise navrhovala snížit daňovou zátěž, například eh, snižováním té takzvané studené progrese. Myslím si, že je opravdu vhodné, abychom se v Evropském parlamentu podívali na to, zda ta pravidla, která jsme zde odsouhlasili, opravdu jsou používána v praxi a pokud ne, tak proč ne. Zda je na čase spochybnit ta pravidla jako taková, nebo usilovat o jejich rozvolnění, no k tomu my se stavíme dosti skepticky a pochybovačně. Naopak, my jsme toho názoru, že politika svázaná pravidly je pro budoucnost lepší. A tím se také dostáváme k roli Evropské centrální banky. Pan profesor Luke zde naznačil, a to bylo zajímavé, eh, že bychom se měli detailněji podívat na ty země mimo eurozónu a na jejich růst. Tak mě i hned napadla Velká Británie, tam je mnohem více uvolněná eh, monetární politika, kvantitativní uvolňování na 250 miliard eh, liber v dluhopisech bylo skoupeno. Když bychom to přepočítali na EU, tak by to znamenalo nákup státních eh, dluhopisů 1,4 bilionů eur a to z pohledu naší frakce to ECB naštěstí neudělala takto rozvolněnou monetární politiku. Ono by to také bylo těžké nákupy takových eh, státních dluhopisů by ECB překročila svůj mandát. My si zde podle našeho názoru musíme vyjasnit, co by mělo být úkolem Evropské centrální banky a peněžní politiky podle mého přesvědčení eh, by to mělo být zajištění stability cen, ale není úkolem ECB provádět financování státu, přebírat ho a také není jejím úkolem přebírat politiku zaměstnanosti. Zde je ten mandát Evropské centrální banky rozhodně jiný než například amerického Fedu. Otázka, zda prostřednictvím veřejných investic zde opravdu můžeme poskytnout určitou stimulaci, zda bychom se měli podívat na to, zda dochází k určitému rozvíjení účinnosti a pokud ano, tak jak opravdu takovou pobídku vytvořit. Paušální navýšení veřejných investic to nechceme, ale samozřejmě určit, existují určité náznaky, že tam, kde monetární politika naráží na svoje hranice, někde může být strategicky smysluplné, například prostřednictvím vědy a výzkumu nebo dopravní infrastruktury, posílit růstový potenciál v jednotlivých zemích. Na závěr chceme také říci, že je důležité se také postarat o to, aby občané jednotlivých zemí, kteří podnikli obrovské úsilí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 že činili vlastní opatření, například strukturální reformy, které dopadly na občany na Slovensku, v Litvě nebo v Estonsku a zlepšili tak své rozpočty, aby tito občané nemuseli ručit za jiné členské státy, které mají mnohem větší problémy provádět takovéto odpovídající strukturální reformy. My chápeme ten pakt stability a růstu jako základ pro spravedlivý rámec hospodářské měnové politiky v EU a přejeme si, aby schválený pakt stability a růstu byl také plně uplatňován. A poslední věc, které si chci věnovat, jsou státní bankroty. Ano, je tomu tak, že státní zadlužení v některých členských státech je nadále velice vysoké a je třeba se ho obávat, i v některých hospodářsky zdánlivě silných zemích, jako je i třeba Německo, je to státní zadlužení příliš vysoké a mělo by se snížit. Ale také otázka insolvenčního řádu jednotlivých států je něco, na co bychom se měli podívat. Existují zde nejrůznější doporučení nejrůznějších odborných kruhů. My si myslíme, že zde nebylo učiněno dost tomu, aby dojdeli v budoucnu k krizi státního dluhu byli na řešení krizí také dostatečně zapojeni zástupci soukromého sektoru. Já se velice těším na diskusi se spravodajkou a stínovými spravodaji a předložíme také potom odpovídající pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you, Marisa. Děkujeme. Marisa Matias má slovo za QE. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce za její prezentaci. Domnívám se, že to je opravdu vhodný návrh, dobrý návrh po stránce obsahové i to, jak je strukturován. A ty otázky, které jsou zde zmiňované, celou řadu těchto témat s vámi sdílím. Já bych se ráda věnovala některým těm bodům, které jsou uvedeny v daném dokumentu ale dovolte mi také zareagovat na některé věci, které už zde uvedli předřečníci. Tak například se zde objevuje otázka, zda je či není přiměřené ten balíček hospodářské zprávy spochybňovat nebo ne. No já si myslím, že to opravdu je na místě a je naší povinnosti to činit. Začněme tedy tím, co se ve zprávě říká. V úvodu paní zpravodajka uvádí několik komentářů týkající se programu stability a podobně. Potom se hovoří o takzvané doložce no bailout. A říká se, že jde o to, že programy stability v některých státech nemají mít dopady na jiné členské státy, aby zde nevznikl takový ten efekt nákazy. Což můžeme říct si teď po všech těch letech zkušeností jsme byli svědkem, že nastal vlastně pravý opak. Nejenom, že to mu bylo se vyhýbáno, ale vlastně systematicky nastával takovýto efekt nákazy. Dobrá, uplynuly už dva roky, ale nesmíme zapomenout na to, že ten celkový legislativní balíček byl vytvořen s určitými cíly existovaly některé státy, které vlastně veškeré programy a strukturální reformy, které byly doporučovány, zrealizovaly. Některé dokonce tento rámec ještě dále překročily a to s cílem splnit ty cílové představy Evropské unie v rámci hospodářské koordinace. No ale chceme teďka strkat hlavu do písku, že žádný z těch cílů, které byly definovány, vlastně naplněny nebyly. Hlavním cílem přece bylo kontrolovat to přílišné zadlužení, ale které země provedly eh, strukturální reformy a skutečně splnili ten cíl Evropské unie. Které země to byly? Žádný z těch cílů nebyl naplněn. Naopak, míra zadluženosti stoupla, problém zadluženosti se zhoršil a musíme si tedy k tomu klást otázky. Další představa byla ta, aby se rozběhly více investice. Ale nedošlo k tomu. Stala se z toho spíše taková nucená představa. Byl zde i další cíl, a výsledky, když jsme byli svědky, jsou ty, že v mnoha zemích došlo k enormním sociálním krizím, tam, kde provedly ony strukturální reformy a dokonce eh, v mnoha zemích se snížilo HDP tak jaké jsou dopady fiskální konsolidace v rámci toho mixu politik, jako to hovoří zpravodajka? Já si myslím, že to je opravdu naše povinnost provést tuto analýzu. Já také souhlasím s identifikací problémů, které zde uvádí paní zpravodajka. A máme zde nyní následující otázku. A sice, zda ty schválené legislativní programy vůbec mohly ty problémy řešit, nebo naopak je ještě vyhrotily. Já si totiž myslím, že ještě více vyhrotili. Vidím, že už nemám mnoho času, že se hlásí ještě další řečníci, ale přesto mi dovolte ještě krátce zareagovat na některé ty otázky, které zde klade zpravodajka, tak abychom posunuli diskusi ku předu. Paní zpravodajka si klade otázku, zda balíček eh, zaručil učený eh, mix politik. Já říkám, že ne a byl za to účelem ani koncipován. Pak se ptá, že zde, zde je potenciál pro anticyklická opatření v EU. Já si myslím, že zde opravdu je velký potenciál. To, co zde bylo učiněno v rámci hospodářské politické koordinace byl jenom takový malý stimulus. Co je ten správný mix politik, to je další otázka, které bychom se také měli věnovat. Já bych řekla, že veřejné investice se musí výrazně navýšit a také je třeba zde poskytnout takový zaručený příjem, protože jenom pak můžete také generovat příslušnou poptávku. Dále zde máme země s přebytky v rámci eurozóny a zda existují oblasti, kde by bylo možné zlepšit konkurenceschopnost. Já si myslím, že možné to je. Eh, udělat, najít nějaké eh, vyrovnání té vnitřní poptávky, všechny ty závěry zde jsou správné a je naprosto jasné, že by pro všechny bylo přínosné, kdyby bylo možné zvýšit tu agregovanou poptávku. Týkalo by se to i těch deficitních zemí. Už se dostávám k závěru, ale ještě ta flexibilita stávajících pravidel. Spravodajka vyklade otázku, zda hospodářské řízení přispívá ke snižování nerovnováhy mezi jednotlivými členskými státy nebo uvnitř nich? Já bych řekla, že ne. Nejenom, že to nesnižuje nerovnováhu v makroekonomice mezi jednotlivými státy, naopak je to ještě zvyšuje. Ono to také souvisí s tou otázkou flexibility, kde se táže, zda bychom tu flexibilitu měli ještě rozšířit. V okamžiku, kdy si klademe tuto otázku, zda tady ta stávající pravidla by měla být ještě flexibilnější. Já si myslím, že bychom si měli klást otázku jinou a sice, zda ta pravidla, která máme, jsou nebo nejsou adekvátní. My vždy systematicky hovoříme o tom, že je nezbytné vše utvářet flexibilně, ale možná, že ta základní pravidla nejsou dostatečně adekvátní. A potom předpoklady pro výpočet strukturálního schodku v rámci programu Stability. Ano, to je jedna ze základních otázek. A je jasné, že musíme eh, přemýšlet o tom základu, z něhož se to počítá, protože kdyby se hodnotila ta strukturální komponenta podle té stávající tendence, tak bychom mohli dospět i takové situaci, kde by mohly existovat eh, země, kde je 20% strukturální nezaměstnanost. Dále se domnívám, že otázky, které nastoluje zpravodajka, jsou opravdu velice výstižné. Mohla bych tomu říct ještě více, ale blahopřeji zpravodajce a samozřejmě se těším na spolupráci na tomto hodnocení, které je opravdu adekvátně a nezbytné. Děkuji. I? Ano, jak víte, tak naši schůzi skončíme ve 12.30 a proto bych rád požádal další řečníky opravdu, aby dodrželi čas, to znamená dvě, tři minutky maximálně další a poté ještě závěrečné slovo paní zpravodajce, protože máme ještě teda, promiňte, Elizo, máme pět minut. A mohli bychom si vyslechnout i komisi, bude tam taková možnost? No, My tam ještě budeme mít, ano, vyhlásím poté ještě harmonogram, bude mít možnost schůzky s komisí. Ne, dneska ne. Dneska jsme s tím nepočítali a nemáme ani čas, abychom to zahrnuli. Já se pokusím být co nejstručnější, ale každá frakce prostě má svůj čas, takže i to byste měli respektovat. Já chci na úvod poděkovat paní Pervanč Beres za dokument, který nám předala. Já také souhlasím s celou řadou věcí, které jsou obsaženy v dokumentu, s těmi špatnými výsledky uplatňování tohoto balíčku. První věc, kterou chci říci, především těm, kteří jsou velmi znepokojeni růstem dluhu, především uplatňováním těchto opatření, se vlastně zhoršila zadluženost prakticky na všech úrovních. A když jsme diskutovali o tom balíčku a naše frakce říkala, že to bude takzvaný self-defeating balíček, který vlastně zničí sám sebe, tak to se potvrdilo. Od té doby, co uplatňujeme tato úsporná procyklická opatření, tak se všechny věci zhoršily. Tato zpráva z vlastní iniciativy by spíše než o flexibilizaci měla hovořit o revizi celého balíčku. V současné době normy, které máme, nefungují, víme to, takže musíme vsadit na reformu. To je debata, která je naprosto klíčová v této otázce. Pan Moskovice, když tady byl, tak eh, byl otevřený reformě tohoto balíčku, ale tento výbor ho musí požádat, aby to opravdu udělal. Za prvé kvůli neúspěchu těchto norem a za druhé kvůli právní nejistotě, která v současné době existuje při uplatňování tohoto balíčku. Spravodajka to říkala, já s tím souhlasím. Není zde přesná definice toho, co znamenají mimořádné za okolnosti, není přesná definice severe economic downturn, nevíme, co to je. Také otázka strukturálních nerovností. Všechny ty věci jsou ponechány na nějaké pracovní skupině a komise má v této věci opravdu velkou diskreci pomoci, takže se mi zdá, že to není úplně jasné. Nebo například ten šesti balíček. Když se v šesti balíčku říká, že je možno zahájit ten proces kvůli nadměrnému dluhu, tak mnozí právníci říkají, že to není v souladu se smlouvou. Takže je zde opravdu nejistota, která by se měla odstranit. My bychom také chtěli, aby nám komise řekla, co všemi těmito opatřeními rozumí, ale mnoha, mnohem lepší by bylo, aby prostě provedla legální revizi. Třetí bod, makroekonomické postupy. Myslím si, že až dosud to bylo zcela asymetrické. Například otázka nerovnováhy v běžné bilanci zaměřujeme se pouze na ty země, které mají nedostatek, které mají deficit, ne ty, které mají eh, velké, velký přebytek. A to je opravdu závažné. Takže Potřebujeme zde dosáhnout rovnováhu a také vyjasnění, pokud je o scoreboard, jak se uplatňuje. Potřebujeme také akt přenesené pravomoci v této otázce. A další důležitý bod. Pokud chceme požadovat revizi, jak chce má frakce, tak jde také o ty ukazatele, které tam jsou. Pan Moskovici ve svém uslyšení říkal, že tam chce uvést sociální ukazatele, jako je chudoba, nezaměstnanost, veřejné služby. Myslím si, že všechny tyto věci jsou důležité a musíme se jimi zabývat, protože si nemyslím, že v makroekonomické regulaci nad nimi můžeme zavírat oči, protože dochází ke hroznému zhoršování veřejných služeb v celé řadě našich zemí kvůli kvůli těm úsporným programům. Ještě dva poslední body na závěr. Veřejné investice a jak s nimi nakládat. O tom hovořila také Marisa Matias. Já myslím, že tady je třeba odlišovat mezi investicemi na výdaje anebo veřejnými investicemi, které mají návratnost. Na to chceme pracovat. Pracovat chceme také na kalkulaci dluhu já plně souhlasím s tím, že v současné době máme velký nedostatek investic a právě proto stojíme před branami třetí recese v Evropě. A tuto otázku je tedy třeba řešit. A poslední věc, chci říct ještě zpravodajce, že probíhá debata ohledně toho, zda bychom měli umožnit určitou flexibilizaci, abychom dali čas těm zemím, aby mohli provést své strukturální reformy. Já chci také upozornit na to, o jaké strukturální reformy jde a jaký dopad budou mít na daňovou konsolidaci a zadluženost, protože je zde zpráva OECD ohledně dopadu snižování platů ve Španělsku mé zemi na daňovou konsolidaci a omezení nebo tedy snižování dluhu. Sama OECD říká, že omezení počtu zaměstnanců a také snížení poptávky má dopad spíše opačný, než jaký bychom si přáli. Takže strukturální reformy jsou prvkem, který má velmi negativní dopad na ty věci, které chce šestě balíček řešit. Chci říci paní zpravodajce, že jsem otevřen diskusi, souhlasím s celou řadou věcí, které zde ona nastínila a právní revize to je bitva, kterou musíme vést. Děkuji. Děkuji. Děkujeme. A nyní poslední řečník EFTD, pan O'Flynn. Já se omlouvám, já musím běžet ještě na další schůzku ve 12.30, takže poprosím kolegu Rozatyho, který bude v této poslední části našeho setkání řídit schůzi. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já se pokusím, pane předsedo, opravdu velice, velice stručně. To, co jsme slyšeli těch posledních tři a půl hodin, to bylo opravdu nesmírně rozsáhlé příspěvky. V tomto pracovním dokumentu bych rád poděkoval, ano, samozřejmě, paní zpravodajce, já si myslím, že v podstatě je to dobré v určitých částech. My jsme od samotného počátku tvrdili, že ta monetární politika, že ta v podstatě na evropské úrovni, když eurozóna byla vytvořena, ta v podstatě se využívala, zatímco fiskální politika se využívala na stranách jednotlivých vlád, to znamená, byla to národní otázka. Ovšem samozřejmě, že víme, že to byl rámec, který najednou se nedívá na tu situaci stávající, jako kdyby teda se jednalo pouze o zkušenosti z posledních let, byli jsme tam nedostatky, ovšem euroskeptický pohled na eurozónu samozřejmě v tom období byl právě takový, to znamená, že nemůžeme mít nějakou měnovou unii 17 různých fiskálních politik, které zde fungují paralelně a víme od pana Dragiho, že nejde pouze o koordinaci fiskálních politik, kterou požaduje, ale dokonce i pracovního trhu, dokonce i politik v oblasti vzdělávání. Nejzajímavější v této zprávě, to, nebo tohoto pracovního dokumentu, je uznání demokratického deficitu podle nás. My jsme již v Euro, na počátku eurozóny ve většině členských států v podstatě lidé nikdy nebyli konzultováni, žádná referenda neproběhla. Najednou se dostáváme na další úroveň koordinace, nebo tlačíme na další úroveň koordinace fiskální stránky, politické stránky a tak dále. Je zde další úroveň demokratického deficitu, který v podstatě je postaven na těchto velice křehkých základech. Proto mě zajímá, co se děje v Itálii, strana pěti hvězd žádá referendum, tak aby lidé mohli v Itálii skutečně rozhodnout, zda se chtějí upsat k těm pravidlům, které se týkají měnové unie, aby to fungovalo. A pokud jsem to pochopil správně, z evropského hlediska je to určitá potřeba nějak to koordinovat, um, měnovou unii. Lidé podle mě by měli rozhodnout sami a proto bych doporučoval všem zemím eurozóny, aby umožnili svým lidem udělat toto rozhodnutí v referendu, pouze, protože pouze poté budete mít politickou vůli na straně členských států, aby skutečně se upsali k těm pravidlům, jež jsou potřebná pro fungování eurozóny jakožto ekonomického subjektu. Jinak budeme mít 17 členů, nebo dokonce možná pouze jeden člen, ne 17 členů, možná žádný člen by tam nezůstal. Všem většinou se lidu nikdo neptá. Pokud se nezeptáme, tak je zde určité riziko toho, že na evropské úrovni to bude vlastně obětní beránek která této, tohoto nefungování některých národních uh, politik, protože evropská úroveň je zde považována za tu, která jaksi zdůrazňuje nebo vnucuje něco, vede to, pokud jde o blaži, životní úrovně nebo z nezaměstnanosti, samozřejmě, že to vyvolává určitou vlnu bole, proto musíme řešit demokratický deficit, tak aby lidé upřímně viděli, věděli, jaké jsou implikace eh, měnové unie a jejího fungování. A zda se rozhodnou fungovat v rámci těchto omezení, protože pokud ne, pokud nebudou ochotní, tak logickým a nejdemokratičtějším řešením, možná i nejlepším ekonomickým řešením by bylo vrátit se k národním měnám, k národním měnám a možnosti buď teda mm, zehodnocovat nebo nadhodnocovat výměné kurzy a tak dále podle aktuálních ekonomických podmínek. A toto je problém, základní problém ekonomické unie. A pokud nebudeme do té doby, než vyřešíme záležitosti demokratického deficitu, tak se prostě nepohneme zásadním způsobem před. Pane Hofline, děkujeme, děkujeme a tím jsme dokončili celý, vyčerpali celý seznam eh, našich řečníků za politické skupiny. Nyní se obracím na paní zpravodajku pro nějaké schrnutí závěrečné. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ano, jistě, tak jak se o tom zmínil i pan předseda, je velice je opravdu, promiňte, Permáš, musíme velice, velice stručně. Já, byl, ano, my už pracujeme opravdu, teda přestat, i tlumočníci, jestli chcete, já budu pokračovat anglicky, já prostě chci alespoň dvě minutky, protože je to zásadní diskuze. Prosím, děkuji, říká pan předseda. Čili opravdu je mi velice líto, že k tomu to prvnímu našemu setkání k tomuto tématu došlo na konci naší schůzky, našeho výboru, když v podstatě je to jedna z nejdůležitějších záležitostí v tom následujícím období skutečná ekonomická mm, zpráva, řízení, to skutečně eh, v Evropě potřebujeme. Čili je mi to líto. Mnoho lidí odešlo, já se s nimi sejdu bilaterálně, mnoho z těch, kteří vystoupili. Ovšem, myslím si, že by bylo dobré alespoň zůstat do konce, ovšem nestalo se tak, nedá se nic dělat, takže alespoň několik poznámek. Nejde zatím o zprávu, jde o pracovní dokument, je tam mnoho otazníků, já jsem tam nic nad tím netvrdila, v podstatě jenom přináším fakta, která se týkají ekonomické situace Unie iniciativy, která probíhá mimo Evropský parlament, ale i zde v Evropském parlamentu, no iniciativy, které jsou relevantní. A samozřejmě otázky, které jsou na stole. Já si zde nevymýšlím rozpravu o flexibilitě, o pružnosti. Pan eh, Luke zdá, si, že, zdá se, že, to, mm, že si to myslí. Já jsem v podstatě využila pouze to, co přijala Evropská rada ve svých závěre, která v podstatě nás vybídla k této rozpravě, která je zapotřebí, podíváme se na ekonomickou situaci v celé Unii. Esther de Lange. Ona otevřela dveře do kořán u věcí, které bychom měli prodiskutovat, jak se aplikují doporučení specifická pro jednotlivé země, zda jsou všechny členské země na stejné úrovni, nemám problém o tom jednat. Strukturální reformy, o kterých hovořila. Myslím, že i pan, nebo ne, pan Tojer, pan Tojer se o tom zmínil. Je to další rozpráva ráda se do toho zapojím, nejenom pokud je o definici strukturální reform, ale i toho, jak to vzít v potaz, když hodnotíme nebo ten dopad na fiskální situaci členských států, to je kritická záležitost. Tomu se budeme muset ještě podrobně věnovat. Pan Luke rovněž zmínil velice zajímavou záležitost. Růst mimo eurozónu byl možná jednodušší díky kvantitativnímu easingu na jedné straně, na druhé straně Evropská centrální banka, jejich mandát, který se musí dodržet. Toto je věc, která by ještě měla být analyzována. Musím ovšem přiznat, že s ním nesouhlasím v tom, když hovoří o tom, že fiskální kompetence jsou především v rukách členských států protože to je v podstatě v rozporu se vším, co bylo napsáno od Maastrichtské smlouvy. Je to článek 121, 121 smlouvy ekonomické, zál, ekonomické politiky by měly být záležitostí společného zájmu, alespoň tak to země vyjádřili v tomto článku. Nechci zde nějak prodlužovat již toto téma, ale myslím si, že mnoho otázek. Ano, kolegové již zmínili. Ještě dva, tři zbývající body, na které bych reagovala. Myslím, že pan Tojer, který hovořil o paktu stability, zda to je spravedlivý, vhodný rámec, to může být jedna otázka, ovšem není to pouze to, zda skutečně je to je tomu tak, jde i o určitou účinnost tohoto paktu, jak to vypadá v rámci eurozóny, jak to vypadá v celé unii. Další dotaz. Mnoho členských států již udělalo hodně, stejná pravidla bychom měli aplikovat všude, kromě těch situací, když zjistíte, že to bylo aplikováno, takže jak jste si nepřáli, tak tam se to musí jistě ještě zvážit. A poslední věc, o které jsem se chtěla zmínit. Určité otázky. Flexibilita na jedné straně, nebo spíše revize stávajících pravidel. Já myslím, že bychom měli jít postupně, podívat se, kde máme manévrovací pole, kde je nějaká pružnost, flexibilita a prosím neotvírat další vrátka, další dveře, pokud teda to opravdu nemusíme ani si mm, nedovedu představit, že by to komise umožnila když 14. prosince předloží svou zprávu. Já myslím, že bohužel nyní teda to je vše. Doufám v dobrou spolupráci se všemi stínovými zpravodaji, se všemi kolegy, kolegyněmi u tohoto opravdu kritického tématu. Děkujeme, říká pan předseda, za tyto závěrečné poznámky. Samozřejmě je nám líto, že několik z našich stínových zpravodajů opustilo již naši schůzi před tímto konečným ještě vystoupení z zpravodajky, dovolte, abych vám připomněl to, že předpokládáme několik událostí v rámci této problematiky i workshop s experty, s komisí, rozprávu v konu výboru, plenárku a i veřejné slyšení s odborníky. Konečný harmonogram zatím ještě nemáme k dispozici. Rozhodne o tom výbor v brzké budoucnosti a tím končím dnešní setkání. Děkuji vám.